Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, ať můžeme zahájit poslední část eh, zasedání podvýboru pro bezpečnost a obranu. A první téma dnešního pořadu jednání je dopad ruské strategické komunikace na bezpečnost a informační válka v zemích eh, východního partnerství. A mě je potěšením přivítat zde naše panelisty po mé levici pan Gilles Portman a on je šéfem zvláštní Task Force East Strat Force na mm, úřadu prvnější službu a já ho tady vítám. Ehm, a vítám tady pana se šéfa skupiny Přátel Ukrajiny. Děkuji, že jste přišel. A dále je tu s námi paní Vineta Mekone z centra NATO sídlícího v Rize. E, a je to tedy Centrum excelence pro strategickou komunikaci. A dále pana Roberta Pčela, který je šéfem Moskv, nebo informační kanceláře NATO v Moskvě. Já jsem k této kanceláři, já jsem četla interview s panem Čalem a novinář popisuje jeho práci jako ten nejhorší job na světě. Informovat Moskvu o NATO, ale dobře, no tak to byl vtip. Dámy a pánové, máme na dnešek velmi zajímavý program, takže bez odkladu dám slovo panu Portmanovi, aby nás seznámil se stratkomem East a e, Eh, těmi komunikačními strategiemi a jejich dopady na informační válku a bezpečnost v zemích východního partnerství. Prosím, pane Portmane, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Paní předsedkyně, přeji vám všem pěkné dopoledne. Já bych se rád ve své prezentaci dotknul dvou věcí. Za prvé bych pohovořil o tom, o povaze výzvy, a za druhé popíšu, co můj tým v Evropské službě pro vnější činnost s tím dělá. Za prvé bych řekl, že toto není žádná hypotetická diskuse, diskuse o něčem, co by se mohlo stát, ale diskuse o něčem, co už probíhá. A, a za to nemusíte brát za slovo mě. V Moskvě je celá řada lidí, e, kteří to e, explicitně tvrdí. Například e, v Rusku v posledních eh, letech se objevila volání po eh, potřebě informační konfrontace k omezení bojového potenciálu nepřítele, eh, potřebě destabilizovat, zvýšit veřejnou nespokojenost a zavádět na západě informačně. Rusko je v permanentní válce za pomoci neinformačních opatření a, a slovo Kamera, internet, fotografie a informace jsou další typ zbraní, jak uvedl jeden ruský ministr hmm, v minulém roce. Je tedy před námi skutečná výzva, což uznávají všichni. Proto v březnu minulého roku Evropská rada o tomto eh, problému vedla debatu a eh, vysokou eh, zmocněnkyni pověřila jako představitelku eh, pověřila vytvořením akčního plánu. Ten byl předložen radě v červnu minulého roku a na jeho základě byl vytvořen můj tým a funguje od září minulého roku. Čili před pouhými čtyřmi měsíci, nebo tak je nás devět. Jsme z různých členských států a z institucí. Většina týmu vzdělání profesní v komunikacích a také eh, umí rusky. Naším cílem eh, popsat, eh, popisovat, co EU dělá ve východním sousedství a komunikovat pozitivně a přímo s tamní populací. Za druhé se snažíme o polarističnější média, zejména v ruském jazyce. A za třetí se stavíme proti dezinformacím v EU. Ještě děláme další důležitou věc a, a sice budujeme povědomí o problému. Takže nejdříve bych pohovořil o tomto. Povědomí spočívá ve třech věcech. Za prvé o technice informační války. Jejím cílem, jejím cílem je eh, zmátnout a zpomalovat rozhodování, podkopat myšlenku objektivity. Takže je tady o eh, technika například opakování, neustálého opakování o tom, kdo eh, odpovídá za zestřelení MA17, neustále tvrzení, že nejsou žádné eh, ruské eh, jednotky na Ukrajině. Dvě nebo tři mm, mediální, nebo tři mediální subjekty navzájem podporují své, svá tvrzení nebo eh, se úplně eh, vymýšlejí citáty, eh, úplně se vymýšlejí lidé, kteří mají něco dokonce říct, něco tvrdit. Takže tato technika se používá docela často. Má to relativizovat pojem pravdy. A druhá věc, o které se snažíme informovat, je, se týká narrativu. A já tady rozlišuji eh, mezi narrativem a, a propagandou, dezinformací a lží, ať už tomu budeme říkat jakkoliv. Narrativ nemusí být eh, zcela eh, špatně, zcela nepravdivý, je spíš subjektivní než objektivní, takže se to těžko vyvrací. Nicméně vidíme tady neustálý proud, který má podkopávat EU, říkat, že EU je Eh, selhávající projekt, který má, se má zahroutit, je ten neustále, neustále prout na rozvoju o Ukrajině, teď o Syrii. A musíme eh, tyto rozeznávat a být připraveni je vyzvat. Například tvrzení, že Rusko má právo na eh, morální monopol na dědictví druhé světové války. Ten neustálý narrativ nepravdivý další otázka, o které jsme eh, informovat, je, jsou dezinformace, lži a propaganda. Eh, zaznamenali jsme obrovské dezinformace o Ukrajině, eh, ten známý příběh o ukřižovaném dítěti. Neustálý příběh o tom, že žádné, žádná ruská vojska nejsou na Ukrajině. 300 ruských žurnalistů dostalo medaile za toto za prosazování tohoto příběhu. A potom eh, ono nejde jenom o dezinformace v zemích východního partnerství, jsou eh, to informace, které ovlivňují i členské státy EU. Například Nizozemsko. Byl tady eh, příběh o azovském praporu ukrajinské armády, který má spáchat mm, atentáty v Nizozemsku v pokud eh, nebudou lidé volit správně o, o, o ukrajinské asociační dohodě. Potom eh, jsme viděli něco podobného v případě eh, britských tajných služeb nebo o britských tajných službách a máme tady slavné novoroční útoky v Nězemsku v Kolí, tedy v Německu v Kolíně. Potom tam navázal, navázal příběh 13-leté dívky, která údajně byla unesena a německé úřady nic neudělali. Opět to bylo vyvráceno. Jak je to úspěšné? Podívejme se na průzkum veřejného mínění. Vidíme, že polovina francouzské populace v nedávném průzkumu e, říkala, že e, za ukrajinskou válku může e, Kiev, třetina Němců to tvrdí. V Řecku sympatizuje víc lidí s Ruskem než s EU, takže hybridní informační válka, ať už tomu říkáte jakkoliv, probíhá. A nemůžeme tím nic nedělat. A teď tedy k naší reakci. A jak jsem říkal, máme tři hlavní eh, cíle v našem akčním eh, plánu, eh, který je odsouhlasen v tedy radou. Pokud budu tedy hovořit o dezinformacích jako na prvním místě. Naším hlavním cílem je odhalovat a sdílet informace o nepravdivých reportážích o EU nebo její politice. Děláme to eh, přes náš eh, Twitterový účet EU eh, Desinfo. Brzo to máme rozšířit a vytváříme síť asi 400 lidí v širším sousedství, kteří každý týden přispívají, říkají nám, když vidí, když najdou něco nepravdivého v místních médiích a naším cílem je hledat tyto trendy a hledat analyzovat tyto diskreditující informace, nebo respektive je diskreditovat. Mnoho tisíc lidí už po Evropě čte tyto informace, ale i je omezeno, do jaké míry my jsme schopni uh, sdílet tyto informace. A zejména si všímáme toho, že máme nedostatek uh, přispěvatelů ve členských uh, států. Čili tady uh, v tom by nám parlament opravdu mohl uh, podpořit připojit se eh, k naší síti a šířit tyto informace. Druhá věc, eh, kterou eh, děláme, je podpora pluralističtějších médií v regionu. My samozřejmě nemůžeme konkurovat úrovni financování, které dává Kreml médiím svým. Nemáme čísla, ale článek v EU Observeru například odhadoval, že každoroční podpora kremelským médiím je nějakých 600 milionů eur. Eh, Russia Today je ve 100 eh, zemích, Sputnik ve 30, eh, počet trolů je nesledovatelný a myslím si, že jich je tisíc. Miliony eur se dávají na granty nestátním organizacím, které podporují ruské obyvatelstvo zahraničí. My nevytvoříme žádnou televizní stanici, nemyslíme si, že by to bylo legitimní nebo že by to byly dobře vynaložené prostředky. Potom jsou tady eh, země v Pobaltí a východním eh, sousedství, které se pokouší eh, zlepšit své veřejnoprávní vysílání pro ruskojazyčné menšiny. Pokoušíme se zlepšit práci takových organizací ve členských státech, jako je organizace pro, Evropská nadace pro demokracii podpoře eh, eh, lepších eh, informačních zdrojů, ke školení, k výcviku tedy a v informování novinářů, abychom prostě poskytli nebo rozšířili přístup k alternativním zdrojům informací. Dalším cílem je pozitivní komunikace. Myslím, že je velice důležité zdůraznit, že když hovoříme o dezinformacích, tak většina z našeho týmu pozitivně komunikuje o tom, co eh, se EU pokouší udělat. Čili to je opačná strana dezinformací. Musíme vysvětlovat, co eh, děláme a říkat to přímo. Takže například jsme nedávno vytvořili eh, filmy o přínosech DCFTA pro Ukrajinu a o vízové liberalizaci v, na Gruzii, v Gruzii a na Ukrajině. A letos společně s našimi delegacemi v regionech vytváříme pozitivní komunikační kampaně pro země východního partnerství. Poslední věc, kterou bych rád řekl, je, že si nemyslím, že EU komunikuje dostatečně v ruštině s ruskojazyčným obyvatelstvem a v minulosti. A to už jsme řekli. V minulosti e, téměř v našem týmu Mm, ten všichni mluví plně eh, rusky, eh, žili jsme v Rusku další dobu. A všichni se snažíme o hm, to, aby eh, významná prohlášení byla v ruštině a byla sdělována mluvším ruskojazyčním. Udělali jsme v ruskojazyčnou stránku SVČ. A myslím, že to je důležité, protože to jde proti eh, častému mýtu, že když hovoříte rusky v EU, tak se eh, s vámi eh, zachází jako s druhořadým občanem. My naopak chceme ukázat, že ruština je ceněný jazyk a že občané, kteří mluví rusky, jsou změní a chceme s nimi hovořit přímo. A od vytvoření těchto webových stránek jsme byli svědky stovek zpráv v ruskojazyčných médiích, většina z nich pozitivních, a 100 tisíc eh, návštěv na webových stránkách eh, těchto eh, během prvních týdnů fungování. To je 10% návštěv všech stránek ESVČ po celém světě. A tím tedy myslím ukazujeme tu potřebu EU e více pozitivně a přímo komunikovat s ruskojazyčními eh, lidmi v našem sousedství, takže eh, na tom budeme pracovat i nadále. Děkuji. Děkuji, pane Portmane. Určitě eh, na to pokročilo v odhalování a posuzování povahy té strategické komunikační války a v duchu eh, přátelské spolupráce centrála eh, nám eh, jsem zaslala pana Pščela. Jsem na panel, takže máte slovo. Thank you very much, madam. Děkuji velice, paní předsedkyně. Děkuji za toto pozvání, je mi velkou ctí tedy být. Kromě všech dalších dobrých důvodů, proč tu být, si myslím, že také chování Rusko, Ruska je vlastně dalším dobrým důvodem pro to, aby vztahy mezi našimi institucemi byly co nejužší. Jedna taková oprava, já jsem čtyři a půl roku vedl kancelář na to v eh, Moskvě a přednedávnem jsem se vrátil. Stále ještě formálně tuto kancelář vedu, ale již jsem usazen tady. Já asi navážu na to, co tu řekl Čost, takže nejprve představím několika slovy povahu celé té výzvy a několik principů toho, jak situace vypadá a pak pohovořím o tom, co děláme my v této věci. Myslím, že eh, tu budou určité rozdíly mezi naším popisem, ale nic zásadního. Za prvé, když to volíte budu používat termíny eh, ruská informace nebo ruská propaganda, obojí to z mého pohledu znamená to tež. Jde o neúnavnou a komplexní aktivitu, protože zahrnuje všechny státní orgány a velkou část médií, které jsou pod kontrolou například ruských poslanců, ti tady jsou také velmi aktivní této věci a také nevládní organizace upozorňují na to, že v Rusku je velký problém s tím, že vlastně neexistují téměř nezávislá, nezávislá organizace občanské společnosti. Primárním cílem této propagandy je ruská populace samotná, na to nesmíme zapomínat a také na to, že se vede jen velmi omezená veřejná debata o problematice zahraniční politiky, o zahraničních hrozbách a tak dále. To je ten slavný případ eh, invaze na Krymu, kolem toho neproběhla téměř žádná debata. A eh, i když tedy na půdě Dumy se tato debata rozběhla, po hodině skončila, protože všichni dospěli k závěru, že je to ztráta času. Je tedy třeba si uvědomit, že v podstatě hovoříme o oficiální politice. My však nemluvíme o ruském obyvatelstvu a nemám a problém, který máme s ruskou propagandou, nějak nesouvisí s ruskou společností. Ruská společnost je sama obětí této propagandy. Jedním z důležitých cílů této informační kampaně je vytvářet představu nepřítele. A my máme takovou tradici, na to je možná asi nejoblíbenější ne- typ nepřítele. Je nám ctí, že nedávno se k nám připojila i Evropská unie a její instituce. Ovšem to se může měnit během jednoho týdne se může objevit zpráva OSN, která se v Moskvě nelíbí. OSN je také centrem kritiky, totéž platí o OECD a dalších institucích. Jinými slovy, není žádné neutrální teritorium, nejsou žádné výjimky, cílem se může stát kdokoliv. Použiju takový extrémní případ, eh, pokud jde o NATO, nedávno proběhla událost, nebo tady proběhla eh, informace v tisku o tom, že malé kiosky kolem metra v Moskvě jsou zavírány, lidé z toho nemají radost, protože to byl pohodlný způsob, jak nakupovat. Řekli byste, že to jsou domácí zprávy, ale jeden z vládních činitelů řekl oficiálně, že tento kiosek bylo třeba zavřít, jinak by k němu také mohl dorazit tank NATO. To možná vypadá absurdně a my jsme svým způsobem na to zvyklí. Pokud je ovšem o přístup k zemím, které jsou našimi partnery, hlavně na základě východního partnerství, vidíme především snahy rozvrátit naši jednotu. Ať už ve vztahu k NATO, a k dalším institucím je tu také snaha tedy vrazit klín mezi eh, Spojené státy a evropské země, které jsou členy Severoatlantické aliance. Dalším aspektem je snaha podrývat důvěryhodnost a prezentovat tyto země východního partnerství jako beznadějný případ, který nemá šanci na eh, hospodářský rozvoj. Eh, jedinou možností je připojit se k Rusku. Obecně vzato je to takový program, který souvisí s podrýváním důvěry v mezinárodní systém bezpečnostních záruk, minimálně těch jejich částí, které se Rusku nelíbí. To je asi ze strategického hlediska důležité. Tyto záležitosti tedy uh, použí, jsou postavěny na základě klasických kliše, pokud jde o NATO, a klasických mýtů. Na to se například nemůže rozšiřovat, to by bylo třeba změnit článek 10 Washingtonské smlouvy, ale to už nikdo neříká. A také eh, čisté lži. My jsme museli eh, obsadit Krym, jinak by na to obsadilo naše základnu v Sevastopolu. Ale tyhle lži tedy jsou šířeny na té nejvyšší úrovni. Pak jsou tu oportunistické eh, smyšlenky, například někde vznikne krize okamžitě, eh, se tato mašinérie rozjede a hledá způsob, jak z toho obvinit Západ, západní Evropu, NATO a tak dále. Pak tu máme takovou tu už historicky ověřenou manipulaci, to jde zpátky do času druhé světové války. Například premiér Medvěděv nedávno v jednom interviu řekl, že Rusko je mírumilovná země a nejlepší důkaz spočívá v tom, že ve chvíli, kdy Turecko sestřelilo ruskou stíhačku, Rusko nezautočilo vojensky. To tedy i podle těch ruských norem je poměrně eh, vynalézavý způsob, jak na věc upozornit. Ruský, ruská stíhačka byla sestřelena, protože opakovaně narušila letový, let, eh, letecký prostor Turecka. A takováhle snaha portrétovat Rusko jako míromilovnou zemi i ve chvíli, kdy se hovoří v podstatě o eh, agresi, je tady něco také typického. Tahle technika je aplikována na všechny případy. Například pokud jde o jednání mezi NATO a Ruskem, my jsme, máme tedy zvláštní radu, která stále existuje, na její půdě se snažíme jednat, ale tedy stále jsme vlastně portrétováni jako nepřítel. Pokud jde o naše reakce, Držíme se několika principů. Za prvé, my se nezabýváme propagandou a nebudeme bojovat proti propagandě naší propagandou. To je jeden ze základních principů. Stejně by to nefungovalo, upřímně řečeno, ale my prostě něco takového neděláme a nechováme se způsobem zub za zub. Za prvé je to pod naši úroveň, protože některé ty argumenty eh, si ani nezaslouží zopakovat, ale za druhé také by vlastně ani nebylo možné takto reagovat vzhledem k tomu, že těch eh, lží a mýtů je celá řada. Z tohoto pohledu tedy se držíme zpátky a nereagujeme na každou ruskou chybnou informaci. Na druhé straně však jsme schopni se ohradit. Je to součást naší sebeobrany, protože musíme zasáhnout v případě opravdu křiklavých lží. Jeden takový případ Říká se, že neprokazujeme dostatečnou úctu eh, Rusku nebo ruskému lidu. Jinými slovy, my se nechováme tak, jak se chová ruská protistrana. Já bych eh, vám přál si přečíst některá prohlášení ruského ministerstva zahraničí jsou to dost často osobní útoky na naše zástupce a instituce. Čili jak ten problém řešíme? Snažíme se především zjišťovat, jaká je situace přímo na místě. Opravdu funguje ve chvíli to, že tady přímo ukážete prst a řeknete, tohle je chybná informace, tohle je manipulace. Není to pravda. Čili jestliže je něco propaganda, my to nazýváme tímto slovem. Také se tedy snažíme nazývat věci správnými jmény, pokud jde o naše partnerství s ostatními institucemi a aktéry. Založili jsme určité speciální webové stránky, používáme publikace, používáme Twitter ke komunikaci Twitter je docela populární. Komunikujeme i v, Rus, v ruštině. Právě tedy ta naše malá moskevská kancelář se o to snaží. A používáme také tam, kde je to možné, i fotografie, například satelitní snímky. Za chvíli, kdy poukazujeme na nasazení ruských ozbrojených sil na, Ukraj- na Ukrajině například. Snažíme se být co nejotevřenější. Naším cílem pro příštích šest měsíců je tedy zveřejňovat informace na naší webové stránce. Organizujeme návštěvy i pro ruské novináře. Pro nás je ta transparentnost velmi důležitá, my jsme na ní hrdí a je to jeden ze způsobů, jak zareagovat. A podle našeho názoru dokonce velmi důležitý. Samozřejmě se snažíme tedy eh, propagovat také náš vlastní přístup k věci. Náš generální tajemník dává více než 200 rozhovorů ročně, snaží se zainteresovat zájem médií. Pokud jde o naše partnery, my samozřejmě za ně nemůžeme odvádět jejich práci, ale snažíme se pomáhat. Tady tady máme naš, omezené zdroje, hlavně finančně, ale snažíme se pomáhat partnerům na Ukrajině, v Gruzii, minimálně tím, že se snažíme posílit jejich odolnost v případě této informační války. My je zveme k nám, pořádáme pro ně semináře, jsme schopni nabídnout poradenství v tom smyslu, jak zareagovat, jak zlepšit domácí systémy, ale hlavní asi je, nebo tedy nejlepší způsob, jak pomoci těmto zemím, spočívá v tom pomoci jim prosadit potřebné reformy. To je to, co se Rusku nelíbí, protože toto reformní úsilí v podstatě podrývá tedy tu legendu, kterou Rusko vytváří. Tyhle země totiž jsou na pokraji kolapsu. Jediné, co jim může pomoci, je připojit se k Rusku. Samozřejmě v tomhle ohledu dělá nejvíc práce Evropská unie, ale i na to se snaží. A já ještě ve svém závěru svého vystoupení poukážu na určité slabiny, které jsme zjistili. Samozřejmě, ruské informační úsilí má do jisté míry úspěch, protože eh, jsou to tedy eh, zprávy, které nejsou ani, ani úplně živé, ani úplně pravdivé. Například tady takovou oblíbenou taktikou eh, kanálu Russia Today je pozvat eh, pět lidí, eh, čtyři z nich vypadají jako, že jsou úplně mimo, ale ten pátý vypadá poměrně normálně. A v případě, že jde o NATO a v něm združené země, jenom 26 lidí se dívá eh, tady příznivě na NATO. Původně, nyní už je to 62%. To znamená, že vlastně ta ruská propagandistická mašinérie, že jí eh, dochází dech. A Rusové se myslí mílí, když si myslí, že ty obrovské prostředky vynaložené na informační kampaň skutečně měli nějaký zásadní úspěch. Samozřejmě je to ale problém a asi nejvíc znepokojivý trend posledních dní spočívá v tom, že současná ruská propaganda, šířená médii, popisuje Rusko jakožto zemi téměř ve válečném stavu ve vztahu k okolnímu světu, nejenom z hospodářského pohledu, ale také vojenského. A to je velmi nebezpečné, protože to je země, která je zuby ozbrojená, používá vojenskou rétoriku, používá vojenská cvičení jako nátlakový prostředek, například tedy to poslední vojenské cvičení, které, se, eh, které eh, je založeno na kontrole střel, plochých střel bylo zahájeno dnes a to je tedy nebezpečný vývoj. Uvidíme, kam to povede, a já vám zatím děkuji za vaši pozornost. Děkuji panu Přelovi a nyní paní Vineta Mekone eh, z, ze Špičkového strategického komunikačního centra NATO. Máte slovo. Děkuji. Dobré ráno. Je mi velkou ctí být dnes mezi vámi a pohovořit o zjištěních centra, které bylo založeno eh, teprve nedávno. Se, a ono to velmi souvisí s dnešním tématem. Nejprve bych ukázala několik slajdů o tom našem samotném středisku, které má přispívat k budování kapacit, komunikačních kapacit NATO. Provádíme výzkum a vzdělávání v oblasti strategické komunikace, vypracovává koncepty, do, doktríny a školení. Samotné centrum není agenturou NATO, je to eh, po kancelář na podporu strategické komunikace eh, NATO a její kapacit v této oblasti. Centrum bylo původně založeno Lotyšskem a poté se připojilo šest dalších zemí, eh, čímž to vzniklo jako mezinárodní organizace a 1. září bylo akreditováno jako špičkové centrum NATO. Další slide přeskočíme, to už tady říkali předřečníci. A naše centrum se zaměřuje především na hybridní válku, eh, ruskou eh, dezinformační kampaň proti Ukrajině, strategická komunikace, eh, komunikace Daesh a eh, takže vidíte, že se soustředíme na celou řadu eh, hráčů v oblasti mezinárodní propagandy a snažíme se tedy je analyzovat podrobně a studovat, abychom také Eh, odhalili, eh, v čem spočívá jejich eh, taktika a postupy, takže to zase usnadňuje potom postup proti něm v budoucnu. K dnešnímu tématu bych zahájila prvním výzkumem našeho centra, které se týkalo Ukrajiny. Uskutečnilo se na konci roku 2014, začátku 2015. Na zjištění našeho centra už tehdy byla taková, že informační kampaň spolu s vojenskými ruskými akcemi odpovídá charakteristikám nové formy vedení války, eh, jak říkal generál Gerasimov. Eh, a eh, což jak si vzniklo už rok před začátkem války na Ukrajině, on tedy ta jeho, jeho doktrína. Analýza ukrajinského konfliktu ukazuje, že NATO a EU se musí e, přizpůsobit novému e, vedení války a eh, jak si kontrola mass médií, informa, eh, informační kampaně proti Ukrajině hrají významnou roli. Možná eh, role krajanů také musí být sledována jak v sousedících zemích s Ruskem, tak ve zbytku Evropy. Jak říkali kolegové, jak si rub té ruské informační kampaně je ten, že ovlivňuje si, e, ruskou populaci a krajany v zahraničí ale současně je trochu kontraproduktivní, protože eh, si znepřátelili eh, jinou, eh, jaksi jinou populaci jako západní Ukrajinu a jiné země. Takže jejich taktika je jak si rozptilovat, zdržovat, uvádět různé verze událostí, konspirační teorie, které se šíří velice rychlo, rychle a jsou zaměřené proti NATO, ukrajinské vládě, eh, mediálním expertům i eh, některým občanům. Další výzkum eh, k dnešnímu tématu ukazuje, já tedy vám to ukážu, ale nebudu zacházet do podrobností, protože je to všechno k dispozici na webových stránkách našeho střediska to není nic tajného. Takže první se týká analýzy politické retoriky, politického obsahu a e, diskurzu na různých platformách od začátku ukrajinské krize a identifikuje manipulační techniky, které Rusko používá ve své informační kampani. Druhý výzkum se zaměřuje, tady to máme, ještě zpátky. Takže ten první výzkum, to jsem teď říkala, to byla ta retorika a politický obsah. Druhá eh, studie byla realizovaná nedávno, Eh, kdy jak Rusko prostřednictvím médií ovlivňuje euroatlantické hodnoty jako svoboda slova, lidská práva a tak dále. K tomuto výzkumu já se ještě vrátím v posledním slajdu. Jak už jsem říkala, eh, hovořila jsem o generálovi Gerasimovi a tady podle ty Gerasimovovy eh, vojenské doktríny. Tady vidíme diagram jeho doktríny a já bych chtěla na to upozornit, protože to ukazuje strategický význam informací a význam konfrontace informací v bezpečnostním prostředí. Podle Gerasimova 21. století má tendenci smazávat e, hranici mezi mírem a válkou s různými nevyhlášenými válkami a Eh, v určité situaci v průběhu několika měsíců nebo dnů se jedna zem, se země určitě může stát eh, dějištěm eh, ozbrojeného konfliktu nebo obětí Eh, konfliktu a eh, to je důsledek eh, použitých metod s širším využitím politických, ekonomických, informačních, humanitárních a jiných nevojenských metod a opatření, které mají vliv na populaci. Informační prostor otvírá symetrický prostor pro omezování jaksi prostoru Eh, nepřítele a eh, vojenské prostředky tam jsou jenom doplňující. Eh, vedení eh, informační konfrontace eh, začíná hned na začátku konfliktu, ještě v době, kdy ten konflikt není ani patrný. A včasná identifikace těchto symptomů je velice významná. Tady na tom diagramu vidíme, jak je potřeba si uvědomovat stav informací Eh, v našich zemích a eh, uvažovat o dalším vývoji. Na tomto slajdu já chci ukázat, v jakém rozporu jsou poselství pro různé publikum. Eh, a důvod je ten, že, rozdíl, že se očekává eh, od těchto dvou publik rozdílné chování. Takže jedno poselství může na Ukrajině eh, být třeba zcela odlišné od poselství určeného do rusky mluvícího prostoru. Na dalším slajdu, já už jsem to zmiňovala, to eh, je ten nešťastný případ v Sloviansku, ke kterému došlo eh, s, s rozhovory s lidmi, kteří žijí blízko hlavního náměstí v ve Sloviansku a to jsou ty ruské babušky, které většinou vědí všechno i víc než novináři, tak ty jsou ty, které tedy žijí ve Sloviansku, eh, o tom samozřejmě vědí vše a tady bych chtěla upozornit, že ta stránka těch babušek, tu většina obyvatelstva v Rusku žijící nezná v tom ruském informačním prostoru. Takže pro ně prostě se to stalo. A e, v, v ruském informačním prostoru se toto vytýká e, Ukrajině, protože oni neznají e, tu historickou stránku, kterou ty babušky vyprávějí. Čili jaké toto všechno má dopady a čeho chce Rusko dosáhnout. Jak jsem říkala, využívají i protichudná, protichůdný diskurs pro <clears throat> různé publikum a Rusko se snaží zavést zmatek, dezorganizaci společnosti a snaží se podkopat veřejnou podporu pro NATO, pro EU, pro vlastní vládu, pro vlastní vojenské složky vlastní země, eh, snaží se eh, jaksi mm, všech, zpomalovat procesy a snaží se podporovat opozici, extremistická hnutí, která mohou být eh, využita příležitostně a, a snaží se zpomalovat rozhodování. A také se snaží štěpit společnost a nejenom eh, na základě národnostního klíče. Eh, v samotném Rusku se snaží eh, znepřístupňovat jiné zdroje informací, které jsou pro ně rušivé a dosáhne a snaží se redefinovat demokratické hodnoty, umlčuje opozici a e, vláda má samozřejmě totální kontrolu nad médií. E, v čem spočívají strategické úspěchy Ruska v této e, informační kampani? Rusko se chce redefinovat atlantické hodnoty, podkopává jaksi hodnoty v Evropě, Ehm, brání ehm, Ukrajině, Moldavsku, Gruzii v integraci do e, euroatlantického prostoru a využívá a zneužívá každou informaci e, k vlastní komunikaci s místní populací. Co se týče redefinování euroatlantických hodnot, Rusko spochybňuje věrohodnost mezinárodních organizací a výsledky její práce. A Rusko stále spochybňuje druhé vlády eh, a šíří představu, že interpretace mezinárodních dohod západními zeměmi a jejich spojenci eh, je v rozporu s těmito dohodami a eh, jakoby morální eh, nadvl, jaksi hodnota ruská byla vyšší a s maximální rolí pravoslavné církve, že ostatní nejsou jednotní ve svém počínání a eh, že západní média jsou ovlivňovaná a e, že volný trh je nevýhodný a že demokratické systémy jsou neúspěšné, e, škodí e, drobným zemědělcům, evropské státy nechrání kvalitu výroby a zatímco v Rusku že kdyby byl opravdu volný trh, tak by Rusko mohlo Eh, lépe jak si prodávat na evropských trzích, podobně jako Afrika, Latinská Amerika a podobně. Takže po analýze čtyř konkrétních eh, případů dochod eh, proti sankci Ruska a a ruské komunikace v souvislosti s jejich eh, humanitárními konvoji právě k tomu dos, dos, jak si, jsou toho příkladem. Eh, dále tady vidíme diskurs Ruska pro ruskou jazyčnou veřejnost a pomáhá nám to identifikovat ruské techniky a naše vnímání toho, jak se snaží redefinovat euroatlantické hodnoty. Takže Tolik z mé strany a já děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. Máme teď eh, dlouhý seznam řečníků a jako první bude mluvit pan Gáler. Děkuji vám za eh, ten výklad. Já si myslím, eh, že je důležité získat tento přehled o tom, oč vlastně jde. Já jsem rád, že už eh, alespoň nějakou dobu na to reagujeme. Důležité je, abychom eh, vytvořili eh, povědomí o, v naší demokratické veřejnosti, že něco takového opravdu je. Aby naše veřejnost věděla, že je takováto propagandistická válka, protože naše společnost je postavená na harmonii, koncenzu, kompromisu a vyrovnanosti. A najednou lidé si říkají, no ona ta pravda bude někde tak uprostřed. A to už té ruské straně tak eh, stačí, když eh, jednou eh, vyložíme lidem, co je pravda a co je vylhané, tak oni si budou myslet, že je to tak, tak oni dosáhli vlastně už svého cíle. Když si lidé budou myslet, že pravda je tak někde mezi. Takže ehm, my víme, eh, že tady eh, je velká eh, podpora že na druhou stranu oni podporují v pravici a, a to krajní pravici a tam ten násobivý efekt je hmatatelný. Vzhledem k omezeným zdrojům obou vašich organizací nedávalo by smysl úse koordinovat vaše aktivity? Z mého pohledu eh, by jste eh, neměli eh, fungovat paralelně, ale spojit zdroje, aby to bylo efektivnější. A potom bych se zeptal, ale to nemůžete zodpovědět vy, to si musíme zodpovědět my politicky nepotřebujeme eh, opravdu eh, ruskou televizi bez propagandy v západní Evropě. Už tady byly snahy těch, kteří pocházejí z Ruska a zdržují se na západě. Neměli bychom toto nějak finančně podpořit? Možná eh, jednou větu ohledně aktuálního průběhu ruské televizi. Tam, eh, když eh, někdo něco řekne, tak eh, to slyší 11 milionů ruských, ruskojazyčných lidí v západní Evropě a v Izraeli. Jo, tam prostě řekli, uprchlíci jsou nebezpeční pro vaše zdraví, jako bakteriologická bomba. Nejenom teroristé mezi přistěhovalci nás ohrožují, to pochází eh, z, eh, ruského, eh, z ruské televize a šíří to určitou náladu v západní Evropě. Čili prostě takové nehorázné nesmysly. Proti tomu se musíme vyzbrojit co nejefektivněji. Je dobré, že je, jsou tady takové zbraně, ale potřebuje větší koordinaci a kapacitu. Pan Pasku. Děkuji. Já bych poblahopřál eh, Sade k uspořádání eh, včerejších akcí i dneška. Je to velice zajímavé eh, zasedání. Myslím si, že takováhle témata, která jsou velmi důležitá, pro zvenku poměrně technicky, ale jsou na nejvíc politická. A čím víc tady hovoříme, čím více si o tom vyměňujeme názory, tím lépe. A za druhé, já se především omlouvám, eh, že budu muset odejít, protože eh, spěchám na letadlo a to není dezinformace. Ale obecně řečeno, eh, máme tady dvě obecné na obou stranách. Máte tady lidi, kteří rozhodují, lídry a veřejnost v Rusku i na západě. A potom tady máme obecný rámec, ve kterém se pohybujeme. A, a sice, že Rusové říkají, že Západ je hlavní nepřát, nepřítel Ruska. To není nic tajného. A ta myšlenka a pokusit se v Rusku obživit pocit, že Rusko čelí útoku a je obklíčené, má spoustu výhod. V takové situaci eh, lídr se může ujmout velení, eh, zapomenout na demokracii, je třeba zachránit změnu, eh, tedy zemi a tak dále. To existovalo do druhé světové války. A já si myslím, že tím se vysvětluje. Tohle je něco, co oni chtějí komunikovat směrem ke své populaci. A já bych řekl, že pokud si vezmete ty lídry a veřejnost, tak my bychom měli se zaměřovat na západní veřejnost. My bychom se měli zaměřit na západní veřejnost, protože tam jsou lídři, že nemůžete přesvědčit uh, některé lídry, že se, že, že, že se mílí, protože oni se mílí. Podívejte se na protiraketovou obranu. Říkáte, a já jsem z Rumunska. Pokaždé uh, nás uh, Rusko plísní, že uh, stavuje, stavíme uh, lokalitu Beselu a my jim říkáme, že to není tak, všichni o tom vědí, zejména informovaná veřejnost, ale oni neustále říkají, že tohle je hrozba eh, jejich eh, strategickému ostrašování. A nechtějí se nechat přesvědčit. Další eh, taková vsuvka. My vždycky se zamýšlíme nad tím, jak můžeme získat návratnost investic, dosáhnout návratnosti investic. Jím to je jedno. Oni prostě vyhazují eh, peníze do vzduchu, jim to je jedno. Oni eh, posílají vlny eh, vojáků tam, kam chtějí, protože mu prostě můžou. A možná, že nakonec zvítězí, nebo si myslí, že zvítězí. Čili to je k ruským lídrům. Ruská veřejnost, to se, ta se těžko ovlivňuje z řady důvodů. Já se bojím jenom jednoho a to je eh, strategické a je to důležité a mělo by se to nějak řešit. Jedná se o novou generaci Rusů, kteří jsou vychováváni v eh, atmosféře nenávisti vůči eh, západu. A tak to je. Oni si ponesou v sobě tuhle indoktrinaci celý život. Já tady mám problém protože eh, ti mladí lidé by měli eh, už se vyznat v moderní komunikaci. Ale přesto hm, polikají ty velké lži, které oni na ně házejí. A je to tak snadné. Takže proto hm, nebychom měli eh, chránit sami sebe na západě. Měli bychom čelit vší té propagandě. Vy jste hovořil o něčem, eh, jak oni se snaží ovlivnit eh, nizozemce, aby eh, hlasovali nějakým způsobem a ukázalo, že to je lež. Byla nizozemská veřejnost o tom informována? Protože pokud jenom lídři vědí, že to je dezinformace a veřejnosti se to neřekne pořádně, tak ten efekt trvá. A neznamená, je jedno, že my víme, že to je lež. Že ta lež má v eh, určité účinky. Takže v tomto ohledu bychom se měli eh, zaměřovat na západní veřejnost paradoxně. Tím neříkám, že bychom měli eh, zapomínat na ruskou veřejnost, ale především by nám měla ležet na, na srdci ta budoucí věc s mladou generací. Některé věci můžeme tedy vypustit směrem k Rusku, ale v zásadě si myslím, že jde o nás a naši veřejnost. S, našich, s naším lídry. Eh, jejich eh, povědomí bychom měli eh, zvýšit o tomto, protože někdy jim to jedno. Vy ano, vám, vám ne, protože vy jste na to specialisté placení, ale jak můžete přesvědčovat své lídry, své šéfy? To je jiná věc. Děkuji vám. Děkuji. Teď pan van Orden. Uh, thank very much, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já nechci odvádět pozornost od eh, toho, jak závažná tato debata je, protože já často kriti- kritizuji Evropskou unii právě za to, že je postavená na určitých mýtech. A eh, na propagandě, že tedy máme takový evropský demos, také tedy tu milnou představu, že evropské vojenské aktivity mají nějaký účinek a tak dále. Ale já myslím, že součástí problému je ve chvíli, kdy tedy děláme takovou evropskou inventuru, se neustále snažíme propagovat Evropskou unii, ale my bychom měli hovořit o tom, jaká realita našeho života, jaké svobody a práva mají naši občané. Snaha hledat nepřítele, to není nic nového v psychologie ruské duše, tím se vracíme zpátky do dob Sovětského svazu. Je to prostě nedílná součást života v Rusku. A já chci zareagovat také na eh, vaši připomínku, pokud jde o zdůraznění eh, slabých míst našich vlastních zemí, jako je například Rumunsko, Polsko, Bulharsko, což jsou země, které sousedí můj think tank New Direction na toto téma vypracoval studii, jaký vliv má Rusko v Bulharsku. Což je, myslím, velmi relevantní z pohledu toho, o čem mluvíme dnes. Já si myslím, že je potřeba věnovat větší pozornost zemím, které jsou skutečně zvláště zranitelné a jsou terčem neustále propagandy z ruské strany. Pak je tu problematika lepší koordinace mezi agenturami. Evropská unie se neustále snaží opakovat eh, věci, které už dělá někdo jiný, například NATO. A je tedy třeba, abychom se tady lépe koordinovali a lépe rozdělili zodpovědnosti. A také si kladu otázku, a tím se dostáváme k těm ožehavějším záležitostem, zdali ve snaze apelovat více na ruskou veřejnost, by se ne, nepodařilo najít určité společné hodnoty eh, nebo záležitosti, což by pro ně mohlo být překvapivé. Například bojujeme eh, s islamizací, s islámským státem. To je téma, které se objevuje i v Moskvě. Možná je to tedy něco, na čem bychom mohli stavět. Je to samozřejmě velice obtížný problém. Já chci poděkovat všem řečníkům. Já bohužel musím odejít, protože jsem předsedou setkání s indickou delegací a už jsem tam měl před deseti minutami být, takže já se omlouvám. Děkuji, pan Kuza. Perdón, no había entendido si era la señora Lucino yo. Bueno, para mí, yo vivo como... Omlouvám se. Já jsem vás úplně neslyšel. Tohle je takový závan z minulosti. Je to jako kdybychom se vraceli zpátky do času studené války. Ve chvíli, kdy hovoříme o médiích a o válečném stavu, všichni začnou hledat vhodný cíl. A tím cílem mohou být i média. Já to říkám, protože původně jsem novinář a grafik a chci říci, že potřebujeme v Evropské unii eh, procesy, které zajistí pluralitu, potřebujeme lepší pracovní podmínky pro novináře, na to upozorňují již organizace zastupující zaměstnance v médiích. My tady v podstatě hovoříme o nasazení válečné mašinerie i v médiích. A už od dob větnamské války víme, že pokud nezvládnete informační toky, prohrajete válku. Podobné to bylo v případě falklandského konfliktu, kdy eh, CNN v podstatě ještě jak se zhoršovala situaci svým vysíláním. Kde tedy vlastně mm, byla Eh, obsahem vysílání propaganda a chyběly ověřené informace eh, z místa. A samozřejmě i z eh, řad NATO se najdou případy, kdy například zahynulo 16 novinářů, protože za zády, NATO, za zády Bezpečnostní rady OSN si NATO předefinovalo, kdo bude považován za novináře a kdo ne. A pak tu máme také případy, kdy eh, například eh, v případě invaze v Iráku, eh, kdy vlastně novináři byli, postupovali s ozbrojenými složkami a přímo tedy v přímém přenosu vysílali informace o probíhajících bojích. Tam také tedy zahynuli novináři, zástupci Al a dalších spravodajských stanic. Když se dnes dívám na CNN, BBC, Russia Today, říkám si, že dnes hovořím z pozice europoslance a říkám jasně, že nás jen tak neošálíte, tady to říkám té ruské propagandě. Děkuji, pan Štětina. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážení panelisté, vážení hosté, já vysoce oceňuji vaši práci. Vy jste bojovníci hybridní války. Vy jste osamělí bojovníci hybridní války. Když si uvědomíme, že lež je součástí vrcholné státní politiky Ruské federace, včetně nejvyšších státních představitelů, tak je to boj nerovný. A s tím souvisí moje otázka, na pana Portmana. Pane Portmane, váš tým loni nevznikl z iniciativy Evropské komise ani z iniciativy paní Mogherini. Váš tým vznikl, pokud vím, teprve na přímý eh, pokyn eh, rady. Eh, řekl jste sám, že vás je devět. Když si představíte, jaké peníze má Russia Today, a vy máte jenom devět členů, vy jste hluboce podfinancováni. Já myslím, že Evropská komise tím, že vám nedává dostatek peněz, podceňuje eh, tuto formu hybridní války, tuto eh, dezinformační kampaň, kterou proti Evropě vede velmi úspěšně s rozkládajícím účinem Ruská federace. Nemohl byste mi prosím pěkně vysvětlit, jak je vaše skupinka, a je to skupinka financována, eh, tam jsou zřejmě kmenoví členové a jsou tam někteří delegovaní členové eh, ze členských zemí. Kolik vlastně dává Evropská komise na ten váš s odpuštěním osamělý a pošetilý boj peněz? Mr. Frunzulika pan Frunculika. Dámy a pánové, hovoříme o dezinformaci, hybridní válce a je to špinavá práce placená Ruskem. Uh, Eh, možná jste slyšeli o ruské vojenské revoluci. Ruská vojenská revoluce začala pro, po rusko-gruzínské válce v roce 2008 a měla skončit někdy kolem roku 2020. A teď vidíme celý ten vývoj o ruských technologiích, ruských zbraních a tak dále. A tato hybridní špinavá válka je součástí ruské vojenské revoluce. V prvních dnech rusko-gruzijské války tři ruská letadla byla sestřelená a druhý den čtyři. Ty nástroje byly špatně naváděné, byly sestřelované s vlastními spojenci a e, prostě e, začaly vojenskou revoluci, která e, běží a e, je a s tím, že musí a my musíme zadržet tuto eh, ruskou vojenskou revoluci. Oni dotují západoevropské politické strany, dotují politické lídry, dotují občanskou společnost, dotují uh, mass media v různých zemích a kromě Eh, západoevropských eh, zemí, oni, jestliže eh, jak si se jim podaří, aby tři významné státy jak by si padly, tak to bude katastrofa pro východní Evropu a EU, což je Ukrajina, Gruzie a Moldavsko. A oni tam podporují politiky, politické strany, snaží se podkopat Evropskou unii a NATO. A my musíme udělat maximum, abychom tyto země podpořili, eh, pro evropské politické strany v nich, eh, pro evropské politiky v nich, mass media a tak dále. A rád bych řekl jednu věc. Je důležité vysvětlovat našim občanům, co to Rusko dělá, ale současně nesmíme zapomenout na ruské občany. Nesmíme plést ruské vedení a ruské občany. Ruští občané musí pochopit, že to, to práce těchto organizací, že tam není Evropská unie hostem. Je potřeba lépe pochopit, že vztahy, dobré vztahy mezi Ruskem a EU by, jsou v jejich zájmu, že oni by měli lepší život, kdyby eh, Rusko mělo lepší vztahy s těmito všemi zeměmi. To je to, co musíme eh, vysvětlit ruským občanům a to je vaše poselství. To není propaganda, protože někdy v 80. 90. letech 18. Eh, 19. století eh, eh, říkal, že náš Evropany vnímají jako, jako Mongoli, ale v, v, v Azii jsou, se zase stávají Evropany. Je třeba jim vysvětlit, že oni jsou Evropané, že jenom spolupráce mezi jejich a našimi zeměmi bude v jejich zájmu. Děkuji. Děkuji vám. Pan poslanec Marek Jurek. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji vám, a pánové a dámy, e, za vaše informace a za práci, e, ve které e, pokračujete zejména v nadostředisku, které funguje v Rize a dnes už působí daleko šířeji. Hm, v situaci, kdy se Rusko pokouší rozbít obraz západu, my eh, se nesnažíme eh, dekonstruovat eh, ruskou propagandu, jak vnitřní, tak vnější. Jejich vnitřní propagandu, která má konsolidovat Putinův režim. Rusko v tuto chvíli říká, že probíhá celá velká válka. Oni neustále už 70 let pokračují ve válce s fašismem a, a všude se to objevovalo fašismus, kde byli antikomunisté 50 let po válce a dnes je to všude, kde se bojuje proti Rusku. Zatímco my hovoříme o postkomunistickém charakteru tohoto režimu. V těch referátech, které zazněly, jsme slyšeli, že doktrina generála Gerasimova je opakování nebo rozmnožování starých principů ruských ruské propagandy, neustále eh, humanitární incidenty a tak dále. Na tom přeci spolehala, byla opřena ruská eh, propaganda v čase větnamské války. Také to eh, vedlo k porážce západu tam. A u nás se také tlačí touto propagandou z jiné strany. Otázka imigrace. Viděli jsme jednotlivé individuální incidenty, které mají odvrátit veřejné mínění od podstaty problému. A tady jsme odpovědní my, nejenom naše vlády, nejenom Evropská komise a Evropská představitelka, ale my jako Evropský parlament. My můžeme připomínat, že opravdu na Ukrajině nebo v Gruzii pokračuje válka o stabilizaci národní nezávislosti a o desovitizaci e, veřejného života a O tom my můžeme hovořit, ale musíme také potápět, eh, tedy eh, porážet komunismus. Ale pokud eh, tady najednou máme mít v rezoluci to, že bolševičtí vůdci stále požívají kult a v našich parlamentních klubech, v těch největších klubech parlamentních našich takováhle eh, věc, která se týká kultu sovětské minulosti, eh, narazí na překážku, tak eh, naše zbraně nebudou účinné. Buď začneme ukazovat, jaké jsou historické Putinovy cíle, to znamená obnova vlivu v postsovětském prostoru, a nebo začneme ukazovat, nebo buď začneme ukazovat, že tady máme transformovanou společnost z komunistických dobů, a, a mm, nebo e, nebude naše zbraň e, e, směrem ke sovětské společnosti nebude účinná. Pokud tady máme o masovou spotřební kulturu, kterou tlačí oligarchové, tak to nemá nic společného. Když my budeme ukazovat naši dekadenci jako místo toho, abychom pracovali nad evropskou obnovou, obrodou, tak naše společenské zbraně nebudou úspěšné. Děkuji, pan Nikolaj. Paní Nikolaj, já se omlouvám, omlouvá se paní předsedkyně, prosím. Nebojte se, já občas umím být i chlap. Gratuluji za zorganizování této debaty, která je velmi aktuální. protože nemluvíme o vzdálené budoucnosti, ale o realitě. Je to realita zvláště postkomunistických zemích na východě Evropy. Já jsem přesvědčená, že jsme přímo cílem této propagandy. Pro nás je to velký problém, protože občas nevíme, jestli je to pan Gerasimov nebo Minerva Research Initiative – a velmi, je velmi obtížné s tím bojovat, i když se snažíme tuto propagandu řešit. Víte, že rusové eh, vedou takzvanou asymetrickou válku a v Evropě si myslím, že bychom měli bránit naše základní hodnoty. My nemůžeme kontrolovat, co se děje v médiích. Právo eh, svobodného projevu je jedním ze základních práv v našich smlouvách. A teď je otázka, jak to řešit z pozice Evropana. To je tedy moje první otázka. A druhá se týká námořní doktríny, kterou Rusko v červenci 2015 revidovalo. Víte, že vytváří nové zóny A2, AD a podobně a to i v Černém moři, kde je nyní Rusko téměř dominantní. A když se dívám na ten nejnovější vývoj, Rusko v podstatě eh, obchází rozhodnutí na to. Já se chci zeptat, do jaké míry lze použít k řešení tohoto problému mezinárodní právo. Máme příslušnou úmluvu, která je velmi striktní, pokud jde o to, o přítomnost cizích vojsk v Černém moři. Lezing? Nejprve tedy jedna připomínka. Budu hovořit německy. Takže ještě jedna připomínka. já si myslím, že ruská politika je diferencovanější, než jak si představujeme. A souvislost mezi současnou, současným Ruskem a komunismem není úplně uh, zřejmá. A myslím si, že dnes ji charakterizuje spíše provázanost s pravicovým extremismem. To je uh, něco trochu jiného a je to také velmi uh, nebezpečná situace. Z tohoto pohledu mám určité pochyby, ale v jedné větě, která tady říká, že svobodná volba je první obdob, obětí války, a to tedy ve všech konfliktních situacích. Proto mi připadá poměrně absurdní, vlastně všechno předhazovat jenom Rusku. E, tato analýza byla užitečná, potřebná, ale já si myslím, že je třeba e, analyzovat i to, jakým způsobem je portrétováno Rusko v Německu a jak e, to bude vypadat do budoucna. Na tom není nic nového, protože zpravodajské služby po celém světě také šíří svého druhu propagandu. Je to nedílnou součástí vedení konfliktu a je třeba tedy přímo poukazovat a vyvracet na lži. Připomeňme si situaci války v Jugoslávii. Te, nebo ta lež, že Saddam, Saddam Hussein má zbraně hromadného ničení. To bylo tehdy, toto prohlášení bylo nedílnou součástí těch rozmíšek. Já sama mám vlastní zkušenosti například s německou televizí. Tam jsem viděla interview k velice složité situaci v Arktidě. My víme eh, tedy, kdo všechno je tam přítomen, jak se střetávají ekologické zájmy ale název tohoto interview něm Obavy severní Evropy z Ruska. A v podstatě eh, nedošlo k nějakému niancovanému eh, zobrazení situace. A podobně bychom mohli tedy poukázat na další případy západní propagandy. Já to nechci srovnávat, samozřejmě není to stejné, prosím, žádná přímá diskuze. Já pouze reaguji na to, co mi připadá důležité. Nechci to tedy srovnávat, ale pane Gálre, já žádám, abychom se nepřipojovali k té již rozjeté propagandistické mašinerii. Já jsem tedy proto proti tomu, co jste tu eh, řekl to, že bychom měli hledat jiné prostředky, to nepovažuji za správné. Já si myslím, že je správné prosazovat, aby novináři na celém světě měli řádné pracovní podmínky, aby měli možnost opravdu odhalit pravdu. A nepovažuji za správné to, co jste řekl, že lidé někde eh, si najdou pravdu někde uprostřed lidé většinou hledají pravdu tam, kde jim potvrzuje již zažité představy. A toto uvažování vede k určité polarizaci. Já si nemyslím, že je to správný způsob, jak prosazovat myšlenky Evropské unie a myslím si, že tady bychom se neměli stát součástí té klasické propagandistické mašinérie. Děkuji, pan Freund. Děkuji za tuto prezentaci. Já jsem tady v trošku obtížné situaci, protože já jsem byl novinářem většinu svého života a stal jsem se politikem teprve na začátku roku 2014. Nechci tady tedy rozporovat ani bránit to, co jste tu řekl o ruské propagandě. Chci to však zasadit do kontextu velice e, komplexního mediálního prostředí tady na západě. Jestliže se podíváme na ten nejnovější vývoj v médiích, na ty nejnovější články k uprchlické krizi, tam bylo tolik lží, dokonce i, a tedy nejenom v evropských médiích, tolik eh, chybných informací. Já se toho všímám v rakouském tisku. Tam obvinili uprchlíky z toho, že ničí toalety ve vlaku, tomu nedošlo, že kradou v supermarketu, k tomu také nedošlo. A jestliže to napíšou jedny noviny, ostatní to převezmou. Takže to je tedy takový uzavřený kruh zájemně, se ta média citují ačkoliv ta zpráva nemá žádný odpodstatněný základ. Já to eh, vím z vlastní zkušenosti. Já jsem byl obviněn z toho, eh, že jsem eh, byl špionem pro Jugoslávie. To se tady objevilo během předvolebního boje. Napsala to, napsali to jedny noviny, chytili se toho ostatní média, dokonce se mě to, zeptali, na to zeptali i v rakouské televizi. Byl to prostě velký tlak, všichni o tom psali. Uvedl to eh, jeden deník a ostatní se toho chytili. Ukázalo se, že já jsem nebyl špion, ale naopak, že jsem byl předmětem zájmu zpravodajských služeb. Ale to už tedy bylo oznámeno v tisku jen takovou notickou o několik dní později. Myslím si, že paní Lezing správně zmínila tedy tu, no, tu smyšlenku o zbraních hromadného ničení, která byla, kterou Colin Pavel přednesl přímo na půdě OSN. A problém byl v tom, že i média se toho chytila a šířila tuto lež, kterou šířili tedy mm, nejenom Colin Pavel, ale také Dick Cheney a další. Musíme být tedy velmi opatrní ve chvíli, kdy kritizujeme jiné země, jiná média, média v těchto zemích. Vzhledem k tomu, že naše vlastní média můžeme také zaslouženě v některých případech kritizovat. Našly by se další případy, ale já nechci překročit svoji vyčleněnou dobu. Děkuji, pan Bustináru. Děkuji, paní předsedajícím. Já bych chtěl poděkovat a poblahopřát za uspořádání tohoto velice významného setkání Eh, řekl bych včasného, ale ono to není, protože ono se to děje a děje se to dál a naše kapacity a vůle a snaha reagovat je buď slabá nebo velmi eh, vágní a málo efektivní. A rád bych zmínil něco, co všichni známe. Bylo to rozhodnutí oznámené Evropskou komisí že eh, vybudujeme kapacitu pro ehm, vyvážení ruské eh, propagandy. Ale doposavač to nic nepřineslo. Vidíme doposavač, že žádné kapacity eh, pro schopné jednat proti té propagandě nejsou. A současně, a teď zmíním něco, co nelze popřít, protože se to ve Spojeném království děje, kde se rozhodli, že na eh, Channel One eh, pro, eh, kde byli hm, obviněni z překrucování informací a bylo nebo to rozhodnutí oznámila, oznámil šéf CIA v kongresu, že je potřeba podrobně proskoumat financování politických stran v Evropě s cílem rozdělit blok EU a rozdělit eh, jaksi státy v e EU i v, i v, v NATO. A to, když bylo oznámeno v kongresu a tato zpráva by e, dále byla projednávána kongresem a následovaly by nějaké kroky, může Evropa být tak suverénní a nevidět realitu a nechránit se, nezajistit si nějakou imunitu. Já totiž tady postrádám imunitu vůči podobným věcem. Takže se ptám, jestli Evropa a, a na to by mohli společně jednat, aby bojovali proti propagandě, proti ruskému financování politických stran. Třeba před pár dny jsem četl, že generální prokurátor v Německu vyšetřuje na jedné straně financování politických stran z krajní pravice i krajní levice a já nespochybňuji eh, oprávněnost Eh, rozhodnutí generálního prokurátora tak činit a současně média, nevládní organizace a financování politických stran eh, rusové eh, považují za součást hybridní války. Není to nic zvlášť, není to nic náhodného, není to žádný omyl. Je to součást strategie, a proti této strategii, jako já to chápu, Rusko si dělá, co chce, ale nechápu, proč my na západě, my v EU nemáme vůli vybudovat určité imunitní kapacity, abychom této výzvě čelili. A ve finále tím, že rozdělí Evropu, a teď mám na mysli ten Ehm, skandál s 13-letou eh, dívkou v Německu, kde eh, jak si kolem této mm, příhody se snaží postavit proti sobě opozici a, a vládu a eh, jeden člen Bundestagu řekl, že cílem této operace je oslabit kancléřku a takto oslabit kapacitu, akceschopnost Evropy. Já nejsem Němec, ale ale jak si neváhal bych říci, že to je důležité a jestliže Bundestag eh, eh, si to myslí, tak nevím, jestli Evropa může zůstat v té ne, v tomto nebezpečném klidu a nehybnosti. s Součást naší strategické komunikace by mělo být prostě postupovat proti něčemu, co je nesmírně nebezpečné pro evropský projekt a my, naše kapacity by měly také být schopné a měly být vybudovány tak, aby této realitě mohly čelit. Prostě součást hybridní války má za cíl náš rozdělit, oslabit a pak eh, po, a, a dospět až třeba ke kolapsu evropského projektu. Pokud to nepochopíme, tak si pak zasloužíme eh, čelit tomu rubu eh, reality, kdy potom lidé někteří tedy se snaží náš evropský projekt zrušit. Takže děkuji. Děkuji, pan Intrek Taran, a pak já a tím končím seznam řečníků. Děkuji, paní předsedající. Je to zajímavá rozprava a je mnoho způsobů, jak definovat dezinterpretaci, dezinformaci, drobné lži, eh, velké lži, propagandu, ale rád bych ještě doplnil trochu optimismu do naší diskuze. Podívejme se na mě. Já jsem 27 let žil v, pod vlivem ruské propagandy a polovinu aktivního života jsem v tom strávil. A v, už ve škole nám říkali, že eh, první eh, člověk v letadle eh, už ve 12. století byl nějaký ruský biskup a podobné věci způsob, jakým se k tomu přistupuje, to nejde o to vytvořit eh, západní reakci, konkurovat eh, ruským e, médiím. Je potřeba to brát s humorem. E, to je způsob přežití a já bych nám přál, abychom si ve finále pořádně zasmáli a e, pomohli takto jaksi Ukrajincům a dalším bránit se proti vymývání mozku a e, musíme, e, jak si, musíme se ještě, aby lidé nadále byli zvídaví a hledali skutečné informace. E, jestliže chceme modernizovat společnost v těchto zemích. Dobře, jestliže se rozhodneme, že trocha korupce nevadí a že Eh, když eh, je ministr v Gruzii okamžitě po odstoupení eh, zatčen a podobně, tak to potom je jako otázka volby, že? Děkuji. Taky bych chtěla poděkovat všem třem našim panelistům za jejich výbornou práci. Myslím si, že jejich prezentace byly velice informativní, věcné a metodicky jasně ukazují eh, aktivity eh, ruské komunikační strategie eh, a nárůstu propagandy v období, které předcházelo agresi na Ukrajině a během této agrese a po celou dobu po anexi Krymu. To je prokazatelný fakt a my v žádném případě nechceme kritizovat média. Média jsou ruská média jsou využívána, zneužívána, ale nejenom ta, i média v našich zemích, aby e, hovořili bohužel nejenom v Rumsku, Polsku a Bulharsku, ale i v celé řadě jiných evropských zemích a v jiných zemích NATO, kdy je to jsou jasné nástroje pro ovlivňování našich, naší společnosti. A to si myslím, že právě je jedním z cílů eh, rozklížit naši jednotu Některé nástroje jsou zcela jistě používány jako třeba financování politických stran a podobně, ale to není nic nového, to, to se neobjevilo teď. Mnoho politiků už dlouho eh, je na eh, ruské výplatní pásce řadu let. Hmm mnozí velmi eh, dlouholetí zkušení politici. To, to je obecně známá věc a já si myslím, že musíme nalézt cestu, jak tomuto odolávat. Jedna z metod ruské komunikační strategie je vytvořit obrázek Ruska jako supervelmoci, jak ekonomické, tak vojenské. a v době agresí, intervencí a angažmá, jakkoliv to naznem, nazveme na Ukrajině, to je jasná agrese, v jiných částech světa je to budování pozitivnějšího obrázku, přestože se snaží také naši společnosti ukázat, že ruský trh nejspíš je nejlepší, největší, nejvýnosnější, nejbohatší pro naše podniky. A to je problém, protože kdykoliv máme být schopni jednat jednotně, tak se objevuje takové to, no jo, dobře, ale jsme v blbé ekonomické pozici a musíme znát roz, velikost, rozsah ev, eh, eh, ekonomiky Ruska, eh, která je srovnatelná s nizozemskem. Nic víc, ruská supervelmoc, vojenská super, supervelmoc se ukázala v Gruzii, jako je lepší, ale ne za so tolik. A já když eh, slyším někde poznámky o, ne, o absenci e, souvislosti mezi Sovětským svazem a dnešním Ruskem, tak jedna z metod Putinovy politiky je úmyslně stavěná tak, aby právě propojil dnešní Rusko se stalinskou tradicí. Stalinovi transparenty v roce 2010 vlály nad, kolem, nad celou Moskvou eh, na oslavu vítězství nad Hitlerovým Německem a pro Polsko to bylo opravdu složité, protože my stále ještě jsme nenašli mnoho hrobů našich eh, politických elit vyvražděných Sověty. Takže ono to tu stále je a proto se tolik bojíme této propagandy a jakéhosi ideologizování stalinismu. Děkuji. A nyní dám slovo našim panelistům v pořadí, ve kterém vystoupili. Thank you very much and... Děkuji. Děkuji vám eh, za vaše příspěvky do zajímavé debaty, takže jenom stručně eh, zareaguji na několik věcí. V několika příspěvcích eh, jste hovořili o tom, jak je třeba klást důraz na evropskou veřejnost. A přesně to se pokoušíme tím, že vytváříme síť lidí, kteří mohou nás informovat o dezinformacích a potom eh, síť eh, lidí, eh, ke kterým můžeme ty, tu dezinformaci šířit, nebo o nichž můžeme šířit informace o dezinformacích, ale to je samozřejmě omezené. Potřebujeme podporu členských států, ale samozřejmě také bychom mohli pomoci, potřebovat vaši pomoc na podporu naší sítě a na šíření informací. Potom jsou dva další cíle kromě obyvatel členských států. Lidé v zemích východního partnerství jsou tady a tam samozřejmě Ukrajina a Moldavsko a Gruzie jsou prioritou. Ale také se zaměřujeme na další země EAP, jako je Střední Asie a Západní Balkán a také eh, se chceme eh, dostat k eh, ruskojazyčnému obyvatelstvu v EU potom tady byla otázka, jestli nepřekrýváme své snahy, jestli bychom se neměli více koordinovat. Samozřejmě je tady určitý rozdíl. Nebo byla tady určitá mezera až do 1. září EU nereagovala vůbec, dokud nebyl ustaven náš tým. Jinak pokud je o koordinaci, my e, se koordinujeme s komisí i s NATO. E, vzděláváme se, e, sdílíme informace a produkty, mm, když eh, přijímáme návštěvníky, tak sdílíme eh, eh, programy navzájem. A potom pan Štětina se ptal konkrétně k našemu týmu. Takže ano, právě na základě, základě závěru rady z posledního, nebo z března minulého roku, byla vyzvána vysoká představitelka, aby vytvořila akční plán a vytvořila tento tým. Takže v tom týmu je devět lidí, jak říkám. Je to naprosto eh, nákladově neutrální, nedostali jsme žádný rozpočet navíc. A nedostali jsme žádné lidi navíc. Takže pokud je o zaměstnance, tak jsme používali, eh, použili stávající zaměstnance eh, v rámci ESVČ. Máme jednoho člověka z komise a jednoho člověka z rady. A, a, a velice a v současné době Británie, Dánsko, Česká republika a Lotyšsko a Estonsko nám půjčují e, zaměstnance, těch pět lidí dalších. Potom máme e, drobný, e, drobný příspěvek na Stratkom. Potom komise má 11 milionů eur na sousedský program na podporu pluralistických médií v východním sousedství. To je velmi důležité, protože my samozřejmě jsme velmi malý a nákladově neutrální tým. Děkuji, pan Pščal. Děkuji. Já bych ještě jednou eh, rád poděkoval vám, paní eh, předsedkyně a poslancům výboru za pozvání. Velmi těžko eh, se reaguje na tolik zajímavých věcí, které se dotkly tolika věcí a přesně o to jde. Nebylo by možné uspořádat takovouto debatu u Rusku. Nebylo by to možné. Bohužel. Tím neříkám, že v Rusku nejsou lidé, kteří mají odlišné názory, ale jejich schopnost eh, vyjadřit tyto názory, ať už v podobě eh, tady parlamentní debaty nebo eh, v podobě nebo někde na platformách, v médiích nebo ve státních organizacích, tak pokud je o televizi, tak na federální úrovni eh, je eh, jediná televize, která zbyla, eh, kterou lze vysílat po internetu, kterou lze sledovat po internetu. Pokud jde o počet internetových přípojek, tak v Rusku jich je víc než v Německu. Tam se hodně používá internet. A to je velice smutné a nebezpečné. Je to nebezpečné pro společnost, No, eh, která eh, řeší eh, vnější svět. Potom druhá věc, to je součást problému. Prosím, nenechte se mývit. Já hovořím za nás, ale jistě budete souhlasit. My nechceme idealizovat všechno, co se děje v našich společnostech. Jsme to, co jsme. Na to má 28 členů. vedou se tam debaty, jsou tam obtíže, ale hm, bychom udělali ještě krok vpřed a pokusili se udělat nějakou eh, známku kvality, tak implikovanou, tak to není eh, správné. Dám vám příklad. Pokud pro ruský právní systém by eh, vůbec zasloužil své jméno, proč většina ruských podnikatelů ani nechce, ne, nežaluje v Rusku. Nedělají to. Vidí, že to nemá smysl. Jdu do Londýna, do Rotterdamu a tak dále. A opět to nesouvisí s s nějakým genetickým nebo jiným uspořádáním lidské společnosti. Je to situace, ve které se ta společnost odstala z řady důvodů. a je první obětí propagandy. A vidíte, tohle všechno. Kromě eh, všeho ostatního, široce politicky vzato, nám to tak nastavuje zrcadlo. A ty odpovědi, které my k tomu dáváme, eh, nám toho řeknou hodně o nás. Je to na nás, jak budeme reagovat. Můžeme eh, si zvolit, že nebudeme eh, reagovat na něco, ale na něco stojí za to reagovat. A nakonec, eh, a teď hovořím za NATO, nemůžeme ignorovat neustálou, neúprosnou, agresivní, a opět můžu vám dát spoustu příkladů, neúctivé propagandy vůči ostatním zemím, ostatním názorům, vůči nám. Nemůžeme to prostě ignorovat, protože to má důsledky, musíme na to reagovat. Ale nebudeme na to eh, reagovat propagandou, žádným způsobem, tím, že bychom potlačovali názorovou pluralitu. To je zcela eh, zásadní. A poslední věc. Studená válka. Tohle vůbec není termín, který používáme. My eh, chceme vést dialog s Ruskem. Vedeme dialog se zástupci občanské společnosti a chtěli bychom vést ještě větší dialog i s oficiálními zástupci. Problém bohužel je na druhé stránce. Studenou, eh, studená válka a o té hovoří v poslední době premiér Medvěděv, ne my. Mějte prosím na paměti, pokud chcete kritizovat naše snahy. Tak samozřejmě to budete činit a máte právo, ale neházejte věci do stejného pytle, protože v Rusku je pořád hodně lidí, kteří nejsou spokojeni s tamní situací. Ty by si mysleli, že je něco eh, špatného s našimi hodnotami, protože nakonec pravda a, a eh, je pravda a 2 plus 2 bude vždycky 4. Děkuji paní McCullough. Yes, thank you. Um, and... Děkuji. A děkuji za všechny otázky. Já se zastavím u tří aspektů. Jeden z nich souvisí s tím, že ruská propaganda je zaměřená rovnoměrně po celém světě. Na východní, západní Evropu, Spojené státy, zbytek světa. Není to tedy jev, který bychom sledovali pouze v těch sousedních zemích. A ty zprávy jsou tedy ze všech částí Evropy. Je tam zastoupeno Německo i Slovensko. Například eh, kanál Russia Today můžete sledovat kdykoliv, pokud mluvíte španělsky, německy, anglicky, arabsky nebo rusky. A to jsou jazyky, kterými hovoří většina světa. Takže tyto informace jsou k dispozici všem bez ohledu na to, kde se nacházejí. Další aspekt souvisí s tím, co můžeme udělat a jestli máme něco udělat. Tady bych chtěla říct si dvě věci. Naše reakce je omezená, ale eh, i tím, že tedy se jaksi držíme určitých hodnot a principů, kterých si vážíme a chceme je zachovat. Mezi ně patří Například svoboda pohybu, svoboda projevu. A my bychom mohli tedy vysvětlovat, vzdělávat, hovořit s našimi lidmi o našich hodnotách. Tak, aby nezaměňovali svobodu projevu za propagandu. Ten rozdíl spočívá v tom, že se váš projev buď opírá o fakta, a nebo jste si něco vymysleli. A tohle bychom měli našim lidem vysvětlovat tedy myslím to pozitivně. Samozřejmě nyní ve světle debat o uprchlické krizi v Evropě lidé začínají spochybňovat eh, svobodu pohybu. Říkají, že možná je příliš široce pojatá, že bychom to možná měli omezit, ale to je přeci jedna z našich základních hodnot a svobod. A ukazuje to, že musíme vysvětlovat a připomínat našim lidem, ty pozitivní hodnoty a aspekty našich svobod, za které jsme bojovali. Další aspekt, který se týká vzdělání, souvisí s tím, že je třeba vzdělávat naše lidi. Tak, aby pochopili, jak funguje tedy to nové informační prostředí v digitálním věku. Tady bychom možná měli začínat už od dětí ve škole tak aby se ti to naučili vyhledávat informace, analyzovat je, hledat fakta, podporovat Evropu, jak klást otázky. To se týká i, to platí tedy nejenom pro žurnalisty, vy tady říkáte dost často, že jenom přejímají zprávy od jinut a toho jsme také svědky, čili je třeba věnovat pozornost tomu, jak vlastně se lidé přizpůsobují těm novým okolnostem, té nové digitální, tomu novému digitálnímu informačnímu věku. Informace na nás útočí velmi rychle, novináři jsou také pod tlakem zareagovat rychle, takže je daleko jednodušší převzít nějaký zdroj a hlavně tedy přijít s informací. Ovšem, i když tedy eh, by novinář měl reagovat rychle, určité základní hodnoty své profese by neměl obětovat. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem třem panelistům za jejich vynikající práci. Chci poděkovat našim kolegům za to, že kladli otázky, že se zúčastnili této důležité debaty. Prosím, neodcházejte. Budeme řešit další bod, vlastně dva další důležité body na našem programu. Za prvé zpráva z vlastní iniciativy, ale nejprve mi dovolte rozloučit se s našimi panelisty. Yes, okay. and, and definitely in our country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 really big and so. Okay, so let me know if we can assist. Ladies and gentlemen, please be seated. The... Dámy a pánové, prosím, usaďte se, budeme řešit další bod našeho programu návrh zprávy evropských vesmírných kapacit v oblasti obrany a bezpečnosti. Spravodajem je pan Zdrojevský. Stanovisko Spravodajem za ITRE je pan Marinesku a já tady vítám zpravodaje. Časová lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23. února poledne. Tato zpráva byla předmětem přeskomu včera a nyní tedy bez dalších odkladů dám slovo panu zpravodaji. Paní předsedkyně, dovolte mi na úvod vám poděkovat za to, že jste dala tento bod na program jednání. Já na tom stanovisku již nějakou dobu pracuji, protože je to vůbec poprvé v historii, kdy výbor sede řeší problematiku satelitních technologií. Já tady nechci předčítat celou zprávu, ale chci říci, že vesmírná technologie a satelitní technologie je její užití je tedy nezbytným předpokladem dalšího hospodářského rozvoje Evropy a také lepší obrany a bezpečnosti. A právě vývoj této technologie nabízí určité možnosti, ale zároveň také představuje výzvy, především hospodářské výzvy. Hovoříme o dvou systémech, Kopernikus a Galileo, i když já musím zdůraznit, že tyto systémy se významně liší, především pokud jde to, v jaké výšce se satelity pohybují. Životnost těch satelitů je také různá, úkoly také a také tedy míra sofistikovanosti těchto technologií se liší. Systému Galileo se někdy přezdívá Evropská GPS. Byl tedy původně zamýšlen jako určitá konkurence americkému systému GPS, ovšem je nastaven tak, že bude daleko přesnější a bude mít nižší míru chybovosti. Kopernikus je systém geosledování, který vám umožňuje sledovat, co se děje na mořích, jak vypadají dopady změny klimatu, jak to vypadá s překračováním hranic. Umožňuje rychlou odezvu v případě přírodních katastrof, ale umožňuje také sledovat určitá eh, technologická zařízení na Zemi. využití může být například i v dopravě, při meteorologickém spravodajství, řešení humanitárních krizí, akademickém výzkumu a také může zareagovat na kyberútoky. Jaké jsou potřeby těchto projektů? Za prvé potřebujeme finanční záruky. Potřebují také lepší propagaci a eh, jednotný přístup Evropské unie k problematice bezpečnosti. V té zprávě, které už jsem vypracoval, jste jistě zaznamenali určitá klíčová slova. Zemědělství, klima, energetika, terorismus, vnější hranice, krize a další s tím související termíny. To jsou tedy vzájemně související témata, která jsou velmi důležitá. My jsme tady dost často zmiňovali Junckerův plán. A nesmíme zapomínat na to, že je to plán, který by měl přinést určité hospodářské výhody a přínosy. Nezapomínejte, že v roce 2014 80 miliard euro bylo vynaloženo na satelitní technologii po celém světě. Bez uh, použití tohoto koeficientu máme 14 eh, výnosnost. Takže to je vysoká efektivita. A ještě bych eh, zdůraznil, jak důležitý je technologický rozvoj té satelitní technologie. Programy Evropské unie, které se týkají eh, vesmírného prostoru v oblasti bezpečnosti a obrany, a to se týká další etapy systému Koperniku a Galileo, musí e, zohledňovat situaci ve vesmíru, e, satelitní komunikaci, elektronickou e, rozvědku a systémy včasného varování na úrovni Unie. Evropský satelitní systém se odlišuje od ruského, čínského, amerického především tím, že to je jediný civilní systém. Je to jediný systém, který nebyl eh, budovaný pro armádu eh, vzhledem k armádním zájmům. To samozřejmě neznamená, že americký systém je systém výlučně eh, vojenským. Ani to neznamená, že při rozvoji satelitních systémů se účastní jenom ti, kteří zastupují veřejné instituce. Ve 25% kosmických technologií a, a kosmických služeb, satelitních služeb se účastní eh, soukromé subjekty se svými vlastními eh, zájmy. Tak je to i v Evropě. Pokud jde o komerční eh, starty, tak z 92 startů v roce 2014 25% byly soukromé starty. Ve své zprávě také se zaměřuje na několik doporučení do budoucna, zejména tam, kde upozorňují eh, na nezbytnost eh, eh, těch závažných prostředků, které do toho dáme, je to 11 miliard eur, celý ten program, že je nezbytné, aby v těchto systémech jsme upozorňovali na, systém, na nezbytnost podpírání bezpečnosti v Evropě. Ten satelitní systém, který je civilní, by měl také sloužit nápravě naší bezpečnosti v Evropě nebo podpoře její. A dá nám to eh, šanci odlehčit systémům, eh, které jsou velmi podstatné. Například eh, pokud jde pro fungování NATO, třeba amerického systému GPS. Nebudu se šířit o všech těch elementech, nebudu tady čítat, čít celou zprávu, ale jsem k vám k dispozici, ale rozvoj satelitních systémů a technologických nebo kosmických technologií je, je základ eh, rozvoje eh, hospodářství, konkurenceschopnosti a na našem výboru také zdůrazňuji, že je to základ eh, rozvoje evropské bezpečnosti široce pojaté. Děkuji. Děkuji vám. A teď se vezme pan Marinesku za IT slovo. So, um... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že CSDP potřebuje satelitní technologii, takže potřebujeme pozici, obraz a komunikaci. Máme Kopernikus, Galileo, musíme definovat, co budeme dělat, proto aby tyto systémy naplnily potřeby CSDP. A především musíme tedy definovat ty potřeby. Za pár měsíců, doufám, už je budeme mít definované, abychom viděli budoucnost systému. Co se týče komunikace, musíme vybrat z několika variant, počínaje využitím stávajících kapacit nebo dojít k plnému evropskému systému. Já si myslím, že mix by byl lepší, ale musíme to finančně zhodnotit spolu s kvalitou služby samozřejmě. Ale i proto potřebujeme jasně definovat potřeby jak civilního, tak vojenského sektoru. Děkuji. Děkuji vám. Pan Frunzulika je stínový zpravodaj za SND. Prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové. Já plně souhlasím se zpravodajem, že rozvoj kosmických kapacit pro eh, obranu v dnešním globálním kontextu je nejenom žádoucí, ale vyloženě nezbytné, je to nutnost musíme si vybudovat autonomní kapacity ve vesmírné oblasti co nejdříve. To je zásadní pro to, abychom čelili stávajícím výzvám v oblasti bezpečnosti a obrany a jak je uvedeno ve zprávě, také proto, abychom řešili celou škálu situací, hrozeb a výzev. Inteligentní satelity a e, systémy Galileo mm, mm, Eh, musíme do nich více inform, eh, eh, fina, jak si je více financovat, aby byly na mm, stejné úrovni jako nebo stej, stejně využitelné jako satelity Ruska nebo Číny. Když vidíme kosmické nástroje budou sehrávat klíčovou roli v oblasti budoucí obrany a mnozí tedy investují do kosmických zbraní. Teď dochází ke skutečným závodům e, militarizace vesmíru. Vesmír je čím dál tím mm, e, více frekventovaný a naše kapacity musí také sehrávat významnou roli v této oblasti. Nicméně musíme se eh, vyhnout rizikům trvalé militarizace vesmíru a musíme maximálně spolupracovat na mezinárodních fárech proto, abychom eh, zabránili více aktérům hm, se také zapojit do zbrojení ve vesmíru. Takže já podporuji více spolupráce mezi EU a USA v oblasti vesmírných kapacit, Eh, japonskou vesmírnou agenturou a samozřejmě s kapacitami NATO, tak abychom eh, zbytečně nepřekrývali naše kapacity s kapacitami NATO. A v neposlední řadě blahopřeji zpravodaji za odvedenou práci. Děkuji vám, paní Nikolaj za Alde. Děkuji. Vesmírné kapacity mohou být využity v celé řadě eh, situací mírových, krizových i válečných a mohou být také využity v různých oblastech, jako je ostraha hranic, námožní bezpečnost, zemědělství, klimatické opatření, energetická, humanitární mm, mm, problematika, řízení eh, a řešení Eh, pohrom, eh, systém včasného varování a eh, sledování vzduchu umožňuje nezávislost v oblasti vitálních kosmických technologií. Domníváme se, že vesmírné odvětví by mělo patřit mezi priority evropské zahraniční a bezpečnostní politiky Mm, podporujeme rozvoj civilních kapacit, ale možnost jejich využití i ve vojenském kontextu také. V oblasti bezpečnosti a mm, obrany členské státy by se měly zapojit do bilaterální iniciativy, měly by se snažit realizovat společné projekty a jsme toho názoru, že EU by měla spolupracovat se Spojenými státy a nalézt inspiraci ve, v americké strategii, více spolupracovat také eh, mezi EU a NATO. To taky bychom považovali za prioritu. Musíme samozřejmě nadále pracovat na systémech Copernicus a Galileo, ale jsme přesvědčeni, že v této oblasti musíme i nadále podporovat vesmírné agentury jako e, evropské e, globální navigační satelitní systémy. Musíme e, být opatrní s privatizací vesmírného odvětví. Rozvoj nových evropských eh, mm, programů eh, zajistí, zajistí nezávislost v, obraz, v oblasti obrany a duální užití těchto kapacit považujeme za jedinou možnou cestu k dosažení výsledků kvůli financování programů, protože je to velmi nákladné a zastávající situace Eh, je to jinak těžko financovatelné. A konečně si myslíme, že Evropský parlament by měl apelovat na, bílou, na vytvoření bílé knihy v této oblasti, protože v dnešní době reálné rozvoje obrané politiky a, a vesmírných kapacit v rámci obrané politiky si myslíme, že to prostě potřebuje bílou knihu. A určitě budeme mít nějaké pozměňovací návrhy, ale obecně hm, návrh podporujeme. Děkuji vám. Paní Lezink je stínová za e. Máte slovo. Um, Bericht. Eh, tenhle návrh eh, zprávy o vesmírných kapacitách pro evropskou bezpečnost a obranu Dále zpráva obsahuje eh, řadu pasáží, eh, které eh, mají podporovat další militarizaci vesmíru. To neodpovídá našemu přístupu. My požadujeme čistě civilní využití vesmíru a stažení vojenských kapacit tamtud. Další pasáže návrhu Mm, se mají starat o eh, spolupráci EU eh, e a s eh, NATO v této oblasti a, a kromě toho jsou, je zde úmysl a, um, použít a, vesmír ke vedení války a, a v případě, že by tady podle úvodního ustanovení F došlo ke skutečné válce. My odmítáme požadavek, aby ve všech a, potenciálních eh, evropských vesmírných programech už eh, se od začátku počítalo eh, s vojenským využitím podle článku 11 i plán využití kosmických technologií s dvojitým užití, dvojího užití, by, že by to se mělo používat při výzkumu vesmíru, tak to vidíme skepticky. Chci připomenout, že explicitně eh, zmíněné programy Kopernikus a Galileo jsou financovány z, financovány z civilních položek rozpočtu. Když potom tyto uh, systémy eh, využíváte uh, vojensky, jedná se o křížové financování s obraně politickým čerpáním z evropského rozpočtu. Podle našeho názoru uh, podle článku 142 je to uh, za, eh, tedy zakázáno Evropské smlouvy, eh, proto eh, nebudeme podporovat tuto zprávu a podáme zprávu menší. Ne. Děkuji. Chce pan poslanec Drojevský ještě mm, k tomu vystoupení stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji za ta pozitivní, za ty, za ta pozitivní stanoviska, která jsou i za ty práce, které udělal pan eh, Marinesku, eh, protože to je samozřejmě velice eh, důležité vzhledem k využita, využívání satelitárních, satelitních systémů k ekonomickým účelům, k mm, podpoře konkurenceschopnosti. Já jsem velice opatrně používal slova v té zprávě, která se týkala použití satelitních systémů k obraně bezpečnosti. Tyto cíle vnímáme jako kompatibilní. Zdůrazňuji, že bezpečnost to je reakce na změ- klimatické změny, na přírodní katastrofy i na ty katastrofy, které eh, jsou vyvolané terorismem například. Bez eh, zavedení určitých prvků, které se budou týkat bezpečnosti, by satelitní systémy nebyly možné. Nebylo by možné je využívat při reakci na kybernetické útoky i eh, na eh, hrozby nejenom způsobené teroristy, ale i hrozby vojenské v Evropě. Celý systém bude samozřejmě financován jako do posud. Nikde tady nenavrhuji žádný, žádnou revoluci nebo změnu. Ale záleží mi na tom, abychom upozornili na to, že kromě těch eh, ekonomických, hospodářských a finančních cílů eh, bude rozvoj satelitních technologií rozhodovat o bezpečnosti Evropy, bezpečnosti evropského obyvatelstva. Děkuji. Já velice se omlouvám, že jsem eh, přehlédla eh, žádost pana Taranda o slovo. Máte slovo. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi rychle. Já se snažím podívat se na to stanovisko z pohledu zelených. A jakožto člen eh, rozpočtového výboru musím říci, že tato zpráva možná úmyslně nehovoří o některých nepříjemných záležitostech. Například víme, že finance, které jsou použity, byly použity pro projekt Galileo, trojnásobně převýšily původní předpoklady. Původní odhad byl 5 miliard, nyní je to už skoro 13 miliard. Takže na půdě rozpočtového výboru je velice těžké argumentovat, že každé euro investované do vesmírných aktivit eh, přinese 4 eura zpátky. A právě tedy pokud jde o ty ekonomické eh, náklady, tady by se jistě dali najít způsoby, jak eh, se podělit o tyto náklady, jak je sdílet, jak lépe vynakládat prostředky z veřejných zdrojů. Jak tady více vytěžit ze systému, které již máme a které běží. Možná, že pak by se dalo čerpat eh, i ze zdrojů CSDP. V tuto chvíli máme v podstatě tedy to financování smíšené. Částečně jsou to výdaje na obranu, částečně výdaje civilní. A konečně vy tam zmiňujete celou řadu problémů s takzvanou kybersekuritou, s kyberzabezpečením a s tím a o tom, s jakými problémy se potýkají současné systémy zabezpečení. Já ale nevím, jak přesvědčit většinu poslanců například, aby těmto investicím připsali větší prioritu, ve chvíli, kdy se jiné výdaje, například na zvládání uprchlické krize, zdají být naléhavější. Já tady tedy vidím určité problémy. A možná bychom mohli přijít s nějakými pozměňovacími návrhy, nebo uvidíme, jak to půjde. Ale jinak, ano, já se na to dívám ob, optimisticky a idealisticky. Ve vesmíru je také spousta smetí a možná bychom alespoň jednu větu v té zprávě mohli věnovat tomu, jak tento odpad odstranit. Děkuji. Mně bylo řečeno, že ještě jeden člen ITRE chce pohovořit. Pan van Newhäuser. Chcete vystoupit? Ještě vlastně, eh, chce pan eh, poslanec eh, Zdrojevský se ještě zareagovat na to, nebo ne? V tom případě, v tom případě děkuji velice. A myslím si, že tímto můžeme uzavřít jednání k tomuto bodu programu. Chci vám připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23. února v poledne. další bod našeho programu přímo souvisí s právě projednávaným bodem. Je nám ctí přivítat mezi námi generálního ředitele Evropské vesmírné agentury, pana Wernera. Maybe another information. Možná ještě jedna informace. Delegace SEDA navštíví Nordvik v druhé polovině března letošního roku. Je to v rámci přípravné fáze před přijetím důležité zprávy o vesmírných kapacitách. Dámy a pánové, ještě jednou tady vítám generálního ředitele Evropské vesmírné agentury pana Wernera. Tématem tohoto zasedání je výměna názorů na téma budování evropské architektury, vesmírné architektury a kapacit. Je to téma, které se objevilo již v prezentaci pana Zdrojevského. Je to velmi důležité téma. A my se teď dovíme víc o dalším vývoji v této oblasti. A já tady bez dalších okolků dám slovo panu Wernerovi. Děkuji velice. Děkuji také za to, že mám příležitost pohovořit o vesmíru, bezpečnosti a obraně. Děkuji také za tuto zprávu, která je velmi zajímavá. A děkuji zvláště za práci pana Zdrojevského a Marinesku. S oběma jsem byl v úzkém kontaktu. Samozřejmě, že všichni se potýkáme s globálními výzvami, mezi ně patří imigrace, klimatické změny, změny ve způsobu komunikace a tak dále. Tohle jsou všechno záležitosti, které mají větší přesah než jen ten bezpečnostní a obraný rozměr. A já se ale mm, tedy zaměřím právě na tu problematiku bezpečnosti. S bezpečností souvisí obrana, svoboda, bezpečí, a zdraví. A co mají tato témata společného? Všimne jsem si jich pouze, pokud něco z toho chybí. Dokud jste v pořádku, nezajímá vás vaše zdraví nebo bezpečnost, obrana a tak dále. Proto je důležité, abychom na politické úrovni brali v úvahu tyto aspekty i v, tedy v situaci, kdy vlastně nic nechybí. Tyto aspekty bereme v úvahu z pohledu politiky, vědy, vývoj ve společnosti a ekonomice. Vesmírná technologie je nástroj, který má celou řadu využití v zemědělství, v námořní dopravě, životním prostředí, dopravě, energetice, zdraví, regionálním rozvoji, výzkumu a vývoji, zahraniční politice a obraně a bezpečnosti. Ta vesmírná technologie tedy dnes není jenom prestižní záležitostí, ale je to také konkrétní nástroj k uskutečňování politik. Vesmírná technologie má úzkou návaznost na vývoj v oblasti obrany a bezpečnosti. Tady vidíme zásadní změny, pokud jde o hrozby a nebezpečí, kterým čelíme, máme regionální ozbrojené kontak, konflikty, asymetrické konflikty, terorismus, piráctví, kyberzločinnost, migraci, bezpečnost potravin a další témata. Takže ta bezpečnost je vlastně velmi široký koncept. Začíná od pozorování nebo komunikace umožňuje navigaci, tady jsme se už zmiňovali o pro- programu Galileo, zahrnuje elektronickou inteligenci a také řízení vesmírného provozu, což je velice zajímavá oblast, ve které také budeme aktivní, ale také tady eh, souvisí s kontrolou letového provozu a tak dále. Bezpečnost a obrana je nyní v rukou různých aktérů. Tady v Evropské unii se vede diskuze také v souvislosti s programem Horizon 2020, tedy ta vesmírná technologie je součástí úvah o obrané politice, obrané technologii. A tady tady vidíte vlastně výčet všech těch institucí, které jsou do toho nějakým způsobem zapojeny. Evropská vesmírná agentura již aktivně přispívá k budování evropských vesmírných kapacit, které jsou využívány také v oblasti bezpečnosti a obrany. Tady je třeba rozlišovat mezi bezpečností a obranou ve vesmíru a nebo mezi tím, co je ve vesmíru, anebo mezi a co přichází z vesmíru. Tady už jsme zmínili tu problematiku vesmírného odpadu. V tuhle chvíli je Eh, na oběžné dráze tolik různých satelitů, že je třeba mít také řízení vesmírného provozu. A zároveň používáme vesmír k tomu, abychom eh, z té výšky pozorovali Zemi, ať už jde eh, o kontrolu námořní dopravy, hranic, zemědělství, zvládání přírodních katastrof nebo uprchlické krize. Také jste zmínili program Kopernikus, který právě spravuje Evropská vesmírná agentura, tedy ty nejrůznější domény, aplikace, ať už je to v zemědělství, v námořní dopravě a tak dále. Kopernikus nám tedy nabízí určitý nástroj, který se neomezuje pouze na satelitní technologii, ale také data, která nabízí ucelený obrázek o tom, co se děje kolem nás a tyto informace pak slouží jako podklad k rozhodování. Bezpečnost námořní dopravy je široké téma. Napadá mě problematika piráctví, ale také když se podíváte na situaci v přístavech, na to, jak navigují velké lodě, které připlouvají do přístavu, tak je jasné, že potřebujete co nejkvalitnější navigační systémy Galileo sám nestačí, tady je třeba posílit i ty místní kapacity, protože ta přesnost navigace je tedy až do té chybové míry 10 cm. Zároveň v případě pirátských aktivit Například jste již jistě slyšeli o systému automatické identifikace lodí, a to z vesmíru, kdy my porovnáváme jejich signály, ISAC s eh, signály z optických senzorů a pokud je tam nějaký nesoulad, víme, že s tou lodí něco není v pořádku a můžeme se na to podívat blízka. Když se podíváte na tento obrázek, vidíte, že v Severním moři a v Balckém moři což je kousek od nás, nejsou v tuhle chvíli žádná plavidla. Ale to není pravda. Jenže detekce na bázi ISAT není dostatečně přesná. Jde o malá plavidla a abychom je spatřili, potřebujeme něco jako teleskop. A díky tomu získáváme informace z oblastí, jako je Severní moře nebo Baltické moře. My jsme také e, podepsali mezinárodní úmluvu o použití vesmírné technologie v případě přírodních katastrof. Všichni signatáři této úmluvy pracují e, bez nároku na odměnu. A na těch obrázcích například vidíte tsunami, které se blíží k Japonsku. V tom okamžiku je tedy aktivována celá síť, máme k dispozici snímky z různých satelitů i lidi na místě, kteří pomáhají přímo. Také jste zmínili problematiku migrace. Vesmír a migrace, to je tedy zase taková široká oblast. Můžeme sledovat toky uprchlíků, Eh, situaci v uprchlických táborech, eh, kolik je uprchlíků na moři a podobně, ale i další aktivity, které můžeme podporovat ve smíru. Tak, abychom předcházeli vzniku uprchlických vln, aby tedy abychom předjímali určitá nebezpečí, eh, pokud jde o například sucho v zemědělství, hospod, následnou hospodářskou krizi, která eh, vyhání lidi z jejich domovů. A samozřejmě tato technologie je používána také ve vzdělání, je inspirativní. Je důležité, aby lidé v zemích, kde žijí za katastrofických podmínek, byli nějak inspirováni k tomu, aby přesto v té zemi zůstali a budovali vlastní kapacity. Nyní tedy připravujeme úmluvu o použití vesmírné technologie v oblasti migrace. A já tedy eh, také poukážu například teflonové pánve. Tedy teflon je materiál, který původně vznikl v rámci vesmírného výzkumu, nyní je používán na Zemi. Tady na té dolní, na té dolní fotografii vidíte dlouhé fronty na letišti před bezpečnostním rámem. Podobné je to i na vchodu do této budovy. Ale do budoucna můžeme použít satelitní technologii, přímý screening a nepotřebujeme k tomu ten samotný bezpečnostní rám. Stačí, že tedy se ty osoby pohybují po dané budově a už jen v tom tom procesu mohou být předmětem screeningu, stačí ta přirozená radiace, kterou vyzařuje lidské tělo. Samozřejmě tato technologie je teprve ve stádiu výzkumu, ale zase je to vlastně odvozeno od té vesmírné technologie. A z vesmíru můžeme také sledovat chování davu. Můžeme se například podívat zblízka, kterým směrem lidé utíkají, tyto informace pak předat policejním složkám a při pomoci k zabezpečení situace. Můžeme také identifikovat výcvikové tábory teroristů, což je důležité v boji proti teroristům nejenom tam, kde útočí, ale ještě předtím, než zaútočí. Dalším příkladem z letecké dopravy. Víte všichni o té katastrofě letu MH370 a je to opravdu tragické, že nejsme schopni určit, kde se letoun nachází. Máme ty možnosti, máme technologii, ale vlastně nám v té oblasti chybí satelit, pokrytí satelity. Proto není úplně dodnes jasné, kde tedy tento, kde to letoun stroskotal, ale my máme možnost je tedy hledat pomocí optických senzorů a máme také takzvaný přijímač ADSB z použití signálu z tohoto vysílače jsme schopni zjistit, kde by ten letoun mohl být, ale to jen za předpokladu, že vlastně daná oblast je dostatečně pokryta satelity. A bohužel tedy v případě MH 370 naše satelity nebyly dost blízko. Řízení vesmírného provozu jsem také eh, zmínil. Zmínil jsem také problematiku vesmírného odpadu. V vesmíru tedy oble, se tedy pohybuje více než 640 tisíc částic větších než 1 cm, což už představuje nebezpečí. A také občas eh, tedy jsme svědky takových jevů, jako je meteorit, tento konkrétně byl u Čeliabinsku. A zase tedy s pomocí této technologie jsme schopni předvídat lépe. Pokud jde o ochranu klíčové infrastruktury, to je tedy mm, problematika nejenom reakcí v případě krize, ale také prevence. Je to uzavřený kruh a všechny aspekty tohoto kruhu je třeba vzít v úvahu, abychom docílili skutečně komplexního sledování potřebného z hlediska obrany a bezpečnosti. Proto se dá říci, že Evropská vesmírná agentura pracuje na konceptech, uzavírá dohody, například také s Evropskou obranou agenturou nebo s Evropskou komisí. Máme naši celosvětovou síť, my jsme zmínili také japonskou vesmírnou agenturu, se kterou například máme velmi dobré vztahy, podobně dobré vztahy máme s americkou NASA. A tato síť tedy může být aktivována, máme vyškolené pracovníky, kteří vědí, co se po nich chce. Máme také interní bezpečnostní postupy a povolení, to je také velmi důležité. A na straně hardwareu máme k dispozici technologie, naše instrument, naše nástroje, a tak dále. Máme eh, pro, tedy k dispozici prostory přímo eh, na zemi, například ve francouzské Gvajaně a máme také rozsáhlé archivy, které nám umožní srovnávat to, co se děje teď s vývojem v minulosti a konečně také tedy pracujeme na přípravě některých misí, to znamená, že Evropská vesmírná Agentura je velmi aktivní při ochraně bezpečnosti v Evropě. Dnes je mi 60, od mládí jsem snil o vybudování spojených evropských států. Tato možnost je možná ještě vzdálená, ale my už teď můžeme mít jednotný vesmír pro Evropu pokud se všichni zainteresovaní hráči spojí, protože my už spolu vlastně umíme spolupracovat a můžeme pracovat ke prospěchu evropských daňových poplatníků a e, ke prospěchu bezpečnosti v Evropě. Děkuji, pane generální řediteli, za vaši prezentaci. Chci se zeptat pana abych se zeptal pana Zbrojevského, jestli eh, by jako první eh, zareagoval eh, na toto vystoupení. Děkuji, paní předsedkyně. Všechny ty věci, které říkal pan ředitel, hodnotím nejenom já pozitivně, ale z mého pohledu rozvoj a možnosti činnosti agentury jsou v tuto chvíli klíčové pro pozici Evropy ve světě budu eh, podporovat eh, tyto eh, jejich činnosti. Jenom k tomu drobnému nedorozumění na konec mého vystoupení. Objevila se informace o nárůstu nákladů na satelitní projekty, především Galileo, ve vztahu k původnímu plánu. Došlo k nárůstu, ale je tady rozdíl mezi tím, co je v materiálu a co Eh, říkal zástupce zelených. My máme informace, že celý ten projektu by měl přijít na nějakých 11 miliard eur. Zatímco tady padly informace, že eh, předpokládané náklady eh, už mají být 13 miliard eur. Tak kdybyste mohl zareagovat na tento fakt. Děkuji. Děkuji. Paní van Nuhuizen z ITRE. Děkuji. Děkuji vám, že jste přišel, pane Wernere, a že jste nás seznámil se všemi možnostmi, které vesmír nabízí. Máte pravdu, že se všemi daty, které nám vesmír může nabídnout, s tím, že data jsou dnes nové zlato a vesmír je nový zlatý důl, tak souhlasím s vámi, že musíme do toho více investovat, ale chci se vás zeptat, Eh, ohledně dvojího užití eh, na jednu věc. V některých zemích, třeba v Číně, ve Spojených státech, eh, se toto zcela neodlišuje, protože je to všechno v jedněch rukou. A v případě programu pro Kopernikus chceme, aby se zcela využil veškerý potenciál tak, aby byl volný přístup k všem datům, ale to zase je v rozporu s bezpečnostní stránkou mm, tohoto programu. Takže jak myslíte, že by Evropa mohla to eh, eh, rozdělení mezi bezpečnostním a civilním užitím eh, vyřešit a jak maximálně tedy komerčně toto využít, protože to je v vnitřním rozporu. Děkuji. My jsme včera tady přijali velvyslance Japonská a předsedu Japonského institutu mezinárodních vztahů, aby nás seznámili s novou japonskou legislativou v oblasti míru a bezpečnosti a Eh, hovořili o spolupráci mezi EU a Japonskem v bezpečnostní oblasti a vesmír byl také zmíněn, tak jsem se chtěla zeptat, jaká je, eh, jaké jsou možnosti spolupráce pro eh, nás, samostatné evropské Ehm, programy. Je to složitá záležitost, ale může to mít eh, své mm, komplikace, protože vysílání nových eh, družic eh, má vliv na mm, partnery taky a tak dále. Mohl byste to trošku rozvést? Máte slovo. Děkuji za otázky. Takže Nejprve co se týče nákladů na program Galileo. Já bohužel musím říci, že i to číslo, které vy jste uvedli, není konečné, protože Galileo, máme-li to udělat pořádně, je permanentní aktivita. GPS začalo v 60. letech a američané do toho stále investují. Takže se nedá říci, že teď se to instaluje a tím je to hotové. Galileo znamená, že je potřeba napřed Satelity, to je první věc, satelity mají omezenou životnost ve vesní míru, takže musíme už od teďka uvažovat o nové generaci a, a přes příští generaci družic, protože ty budoucí budou ještě dost podobné, ale ty přes příští, tam bychom chtěli, aby eh, byly pokročilejší. Takže proto opravdu ta čísla, která udáváte, záleží na tom, ke kterému datu to platí a já vám pak k tomu můžu říci, jestli tak to je nebo není. Ale řekl bych, že bych vám potom dodatečně mohl zaslat podrobnější přehled eh, se zahrnutím tedy toho celého časového průběhu eh, investic. A co se týče dvojího užití, děkuji za tu otázku. Eh, pro, podle mého názoru bezpečnost a obrana představují civilní aktivitu. Zabezpečit společnost, to neznamená dělat válku nebo válčit. A to máte jako eh, s nožem. Cokoliv vyrobíte, můžete použít pozitivně nebo negativně. A v Evropské eh, vesmírné agentuře věnujeme velkou pozornost tomu, aby naše produkty byly využívány pro mírové účely. A podle mého názoru bezpečnost je mírový účel. A takže podle naší uh, úmluvy se věnujeme uh, jak civilních uh, otázek, tak civilním otázkám, tak jiným, ale bezpečnost patří do toho. A co se týče otevřeného přístupu, ten je v tom rozporu. Já mohu říci, že uh, otevřený přístup je omezený v samotné rezoluci. To znamená, že ne všechna data ze eh, združit jsou zdarma poskytované každému. Ale data přicházejí z programu Copernicus a eh, ono je potřeba eh, také zajistit eh, rovnou hospodářskou soutěž v ekonomické oblasti, takže já jsem zastáncem volného přístupu, ale myslím si, že to není v rozporu s, s mírovým užitím. Samozřejmě můžete to, ta data využít i jinak. Totež Galileo je to, je tam služba eh, regulovaná, veřejná služba a eh, soukromá veřejná služba a samozřejmě něk, ovšem ty, ty, ty cíle nemírové jsou omezené. Jinak minulost ukažuje, ukazuje, že je dobré něco moci udělat a, je, a mít dvě možnosti něco udělat je ještě lepší. Protože my můžeme naše projekty nastartovat spolu s Japonci, my můžeme je realizovat eh, s, eh, s o, Američany a můžeme i spolu s Rusy. My to všechno můžeme, ale Jestliže chceme jako Evropa být nezávislí v přístupu k vesmíru, tak je dobré, aby eh, ty abychom, eh, aby nikdo neměl nebo ne, nemohl využívat vůči nám eh, monopol při vysílání v satelitu. Je to Eh, otázka, eh, v té nové generaci je to o 50% levnější, a eh, takže pro Evropu je důležité mít také vlastní kosmodrom a mít vlastní přístup i v době krize do vesmíru. Děkuji. Ještě tady byla žádost o slovo ze strany paní Ayala Sander, takže jí dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu generálnímu řediteli vesmírné agentury za užitečné informace. Ve zprávě pana Zvěřského jeden odstavec hovoří o vztahu s EU s dalšími subjekty a mě by zajímalo, že eh, tam jsou určitá rizika. Já jsem byla teď nedávno v Římě a v rámci naší mise část se týkala satelitního systému. A chtěla bych vědět, jestli v agentuře je eh, oddělení eh, určené pro eh, satelitní inovace. A vy jste taky hovořil o tom, jak jsou družice důležité. Galileo a všechny evropské projekty mají problém s financováním nedokážeme se pořádně dohodnout. Takže já si myslím, že bychom měli být ambicioznější. Ale toto je tedy moje otázka. Víme, že existuje eh, nová generace nosičů, známe časový plán eh, startů, ale chci se zeptat, co by bylo optimální pro skutečnou evropskou strategii společné eh, obrany. Could you please Děkuji, pane ředitele, mohl byste, eh, prosím, eh, zareagovat na eh, tuto otázku? No, no. Za prvé EU na to. Abych byl politicky korektní, tak to je mimo mojí pravomoc. Já jsem šéf Evropské vesmírné agentury, jsme bezvládní organizace, nejsme součástí EU, ale máme dohody s delegací komise a další dohody, eh, které se týkají Koperníku a Galilea. A zabýváme se tím, jak vytvořit jednu evropskou vesmírnou a politickou strategii. Strategii a politiku. Takže eh, buď se dostaneme k jedné strategii a politice, a nebo budeme mít eh, velmi různorodou diskuzi v Evropě. A můžu vám říci, že to bych se rád vyhnul. My eh, spolupracujeme dobře s komisí, máme s nimi dobrý vztah a myslím, že se nám to podaří potvrdit. Ale o vztazích EU na to eh, se neodvažuje hovořit. Tak jste se ptala, co můžeme poskytnout. Samozřejmě můžeme poskytnout své kompetence v oblasti navigace, pozorování a také komunikace. Takže je tady také debata o tom, že satelitní program pro evropskou, evropské vlády, Evropskou unii, govsat.com by mohl fungovat a my jsme připraveni eh, pomoci eh, s jeho naplněním. Je ve spolupráci s komisí, to je, myslím, dobrý nápad. A pokud jde o ty finanční otázky, které jste zmínili, různé, všechny legální zdroje, za prvé od členských států na určitou dobu vždycky dostáváme eh, peníze, které eh, souvisejí přímo s nějakými projekty. A už teď máme dodatečné eh, příjmy z Evropské komise. Je také důležité pochopit, jak tohle funguje. Takže pokud členské státy Evropské unie nebo ISA, máme 22 členských států a ESA, pardon, a ještě je tam eh, Švýcarsko a Norsko, kromě členských států EU. Takže eh, ty nám poskytují peníze na naše programy. My jsme správci programů, který, kteří je naplňují. No pokud je o spolupráci s komisí, tam je to velice eh, podobné, symetrické. Komise stanovuje požadavky na vysoké úrovni, je to programový orgán a my si potom uvědomíme, jaký jsme eh, tedy eh, manažeři těch technologických aspektů. Takže ty finance jsou částečně od nás a částečně od komise. A my se vždycky pokoušíme uplatňovat programy, které získávají přímou podporu členských států. Že nemůžu říct si o peníze a dělat si, co chci potom. To by podle pravidel ESA nebylo mm, mm, možné, takže je to vždycky e, souladu toto. Pane řediteli, já vám mnohokrát děkuji za vaše komplexní informace. A jenom bych ještě dodal jednu věc, eh, takový pocit v Evropě. Ty peníze na vesmír, to je asi 10 litrů eh, Eh, benzínu eh, za občana na rok. Takže kdyby každý občan eh, si koupil 10 litrů benzínu, tak by zaplatil to, co se dává za vesmír, jenom ESA. Takže celkově to zase není tak moc. Děkuji, pane řediteli. To není špatný marketing, abych tak řekla. Děkuji. Mm, budeme se těšit na další kontakty. Budeme se těšit na, na eh, eh, delegaci Severné Atliku. A, a také tady budeme mít tu spravodlostní iniciativy k eh, vesmírným kapacitám. Hmm. Pokud nemáte nic dalšího, tak vás budu informovat, že naše další eh, zasedání bude 3. března a končím toto zasedání. Děkuji.